Good morning, everyone. Dobrý den, vítám všechny. Nejdříve bychom přijali pořad jednání a pokud nejsou žádné námitky, tak jej můžeme přijmout beze změn. Dále blíží se datum společného slyšení s výborem Agri o nových šlechtitelských technikách a bude se to konat 17. května v 10 dopoledne. To se pojí s um, nedávným pokrokem biotechnologii a molekulární biologii. V květnu má rovněž rozhodnout, a na to všichni čekáme, soudní dvůr, zda um, typ uh, herbicidně rezistentní eh, řepky eh, by se měl přidržet postupu schvalování, co by geneticky změněná potravina a my chceme lépe pochopit vše, co se týká nových šlechtitelských technik a zejména i právní dopady, no a všechny srdečně zvu seminář týkající se utržitelnosti zdravotních systémů. To organizuje pracovní skupina pro zdravotní otázky. Bude se to konat 15. května od 10. ráno. Předsedat bude Soledad Kabezon a Alois Peterle. Samozřejmě jste všichni zváni. 7. červen. To jsme měli odpoledne co by rezervu, ale je to zručeno, dopoledne se to bude konat, tlumočení ve 20 jazycích a vše bude webstreamováno a dokumentace bude k dispozici elektronicky. A rovněž koordinátoři um, mají vše um, elektronicky a pokud k tomu nic nemáte, e, k zápisu z zasedání z 12. března, 24. 25. ledna rovněž považujeme za schválené. V průběhu druhého trialogu eh, k hnojivům, který se konal 11. dubna, a to je zpráva Gardiny, jsme se bavili o dvou zásadních záležitostech. Hraniční hodnoty kadmia a vedlejší produkty u kadmia, tam máme výhradní pravomoci jsme se zatím omezili na e, záležitosti týkající se s e, postojů jednotlivých institucí. Co se týče vedlejších produktů, jsme debatovali o e, kompromisním návrhu předsednictví a dohodli jsme se, že na technické úrovni budou diskuse pokračovat a zároveň byly některé články z technického pohledu pozměněny a prozatímně odsouhlaseny. Další kolo trialogu k hnojivům je naplánováno na 23. května. A nyní veterinární léčebné produkty. Tam je zpravodajko paní Grostet. Čtvrtý informální, neformální trialog se konal 19. dubna. Tam jsme hovořili o zatím nevyřešených politických záležitostech i podmínkách pro životní prostředí e, z pohledu Evropského parlamentu a e, hovořili jsme podrobně o zatím dohodnutém či předběžně e, uvažovaném dílu k celému balíčku a doufáme, že se naše stanoviska zblíží natolik, abychom dospěli k nějaké dohodě, ale zatím jsme se zasekli na dvou záležitostech zahrnutí environmentálních rizik a jejich vyhodnocení u produktů schválených před 20. červencem roku 2000 a možnost, aby e EMA kontrolovalo či schvalovalo výrobce z třetích zemích, tak aby se mm, ověřilo, zda je to v souladu s unijními zákony. Na technické za e, úrovni se bude dále debatovat a plánuje se, že se další kolo trialogu bude konat 17. května. První položka na našem eh, pořadu jednání je námitka podle článku 106 k den, geneticky modifikované eh, cukrovce, řepě cukrovce H71. Jako vždy nejdříve dostanou slovo spoluspravodajové a pak se mohou přihlásit další zájemci a slovo dostane i komise. Jako první pan Stas, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, jsem rád, že zde vidím i zástupce komise. My jsme s některými kolegy z různých frakcí předložili námitku proti prodloužení autorizace a přístupu na trh této modifikované cukrovky. Jde o e, syrup s mm, sušené e, melasy a e, zpracovává se i jako krmivo pro zvířata. Je to jedna z mnoha námitek, nazval bych to už takovým rituálem. Máme vše, zdá se, že se do angličtiny netlumočí. Aha, Pravděpodobně jde o to, že se něco... It's fine now? No, it's fine. Yes. Uh, okay. says, je problém? Sorry. Vše funguje. Výborně. Takže začal bych eh, od začátku. Děkuji paní předsedkyně, rád to zopakuji. Tedy jde o námitku podle článku 106, který předklá, kterou předkládáme s kolegy z celé řady politických frakcí a jedná se o obnovení povolení k um, obchodování modifikované cukrovky H71 a jedná se například o výrobky co, jako eh, cukrový syrup, eh, sušené, sušenou vlákninu a melasu, a to se zpracovává i do krmiv. Jedná se o námitku z mnoha proti právě tomu, že se dostávají do obratu a obchoduje se eh, tím typem modifikovaných, geneticky modifikovaných produktů a potravin. A zdá se, že v usnesení to je popsáno velice výstižně O usnesení se bude dnes odpoledne hlasovat od půl čtvrté. Víme všichni, že aby eh, mohlo být něco schváleno, ať se jedná o dovoz či pěstování, tak se vše musí nejdříve prověřit, zda z toho neplynou záporné dopady například na životní prostředí, či na zdraví zvířat, či na zdraví humánní. Tady víme, že máme pozitivní kladný posudek EFSA a to byl nejdříve um, před pár lety, tedy 2007 a nyní máme nový posudek z roku 2017, ale z členských států se ozývá celá řada kritických eh, námitek a ty se objevily jak v roce 2006 a 2007 už v průběhu konzultací a bylo, co bylo řečeno? Totiž, že ono se to v podstatě netestovalo například e, kořeny, které byly přimíchávány do krmiv. A pak například tři týdenní období, které bylo, kde byly sledovány ovce, nebylo považováno za reprezentativní a z některých členských států se ozývá, že nemáme dost prokazatelných důvodů, proto, či důkazů, že by snad to nemuselo škodit člověku. Nebylo provedeno dost pokusů, ani studie s izolovanými bílkovinami nejsou dostatečné, aby prokázali, že tento typ cukrovky není škodlivý a navíc k fosforu a k hořčíku chybí data úplně. Takto mi to bylo tedy předáno. H7.1 je rezistentní vůči glyfozátu. Tam se to zkoumalo více násobně a i posíleně exponovalo vůči glyfozátu. No a každopádně se zdá, že se pozitivní charakteristiky této rostliny změní, ale jsou i tací, kteří tvrdí, že se vše ukládá do kořenů a tam se hromadí tato škodlivá látka a je třeba ověřit, zda toto nebude zdraví škodlivé ve svém důsledku. Je rovněž třeba proskoumat, které herbicidy a metabolity se takto ukládají eh, v této části rostliny. EFSA nezohlednila ukládání glyfozátu do kořenů. A to přece je základem pro všechny diskuse ke glyfozátu. O to nám jde. A v těch diskusích sice se hovořilo o rakovinotvorných vlastnostech, o karcinogenním působení, ale pak máme ty necílové typy, u nich glyfozát rovněž může působit, a pak ještě akvakultura, či eh, pokud se tato látka dostane do vodních zdrojů, tam přece se to musí proskoumat z, hledu, eh, z pohledu článku 4 um, změnice o pesticidech. Tedy z pohledu připuštění k obchodování H71. Je třeba zohlednit, že v třetích zemích se vykrmuje těmito krmivy ještě více zvířat a my přece máme úmluvu OSN o různorodosti. A musíme si uvědomit, že máme odpovědnost i o potenciálním poškozování přírody i ve třetích zemích. Nelze uvažovat tak, že u sebe si vše ochráníme, ale ve třetích zemích, ať si to dělají, jak chtějí. My uvádíme výrobky na trh a oni pak jsou používány ve třetích zemích. My se musíme k tomu přiznat a znát. A to se týká jak lidí, tak i zvířat. Tedy v tom usnesení jasně konstatujeme, že zde komise překročila své pravomoci. Přišla s návrhem, který nenaplňuje podstatu evropské legislativy a požadujeme, aby komise tento návrh eh, stáhla a aby už nadále nepředkládala takovéto návrhy. Totiž Nejdříve si přejeme, aby došlo k přizpůsobení zákonu. Pan komisař Juncker eh, řekl, že je třeba demokratizovat eh, připouštění na trh geneticky modifikovaných produktů. A komise tvrdí, že má zde návrh eh, k něčemu, co parlament smetl se stolu a že na radě se stále ještě o tom debatuje. Ale já vám řeknu tolik. Z mého pohledu to žádná demokratizace není to, s čím přišla komise. Naopak je to porušování jednotného trhu a proto my jsme ten návrh zamítli, chceme, aby byl stažen a chceme, aby byl nahrazen kvalitnějším návrhem, aby ta demokratizace mohla nabít, nabít eh, konkrétních obrysů. Ve výboru Eh, pro eh, ochranu spotřebitele eh, pro životní prostředí nemáme kvalifikovanou většinu pro ani to, ani ono, takže neustále tam máme výstup no qualified opinion a jak víte, my se snažíme podporovat to, co stojí za to a jak víte, na plenárním zasedání se nám vždy podaří dosáhnout dvoutřetinové většiny a to komise musí brát v potaz. Nemůže se neustále opírat o pochybnou argumentaci a pokračovat ve starém stylu. Statistické ukazatele, že snad tento výbor při má více a schvaluje více, podává rovněž více námitek než za dob Barosa, to hovoří samo za sebe. Děkuji. Pan Ní Kátenbach. Děkuji. Já bych ráda omluvila kolego Galaše, eh, Balaše, Gioma Balaše, protože zde nemůže být. Já se vyjádřím jménem socialistů a demokratů. My plně podporujeme vše, co zde popsal Bad Stars. Nám to připadá jako znevažování této sněmovny, když eh, vidíme, že se neustále předkládají nové žádosti o připuštění na trh z v situaci, kdy nemáme novou právní úpravu, která by to vyřešila uspokojivým způsobem. Už v minulosti jsme, co by výbor zcela jasně zastávali stanovisko, že je třeba toto vše zamítat. To se nám podařilo i většinově schválit na plenárním zasedání, dodržet tuto dohodu, představit určité demokratické technické postupy, které můžeme většinově schválit. V současné době tomu tak není. Děkuji. Žádní další spoluzpravodajové zde nejsou. Jako první tedy s členů výboru promluví pan Fierner. Děkuji, paní předsedkyně. Takže situace se opakuje. Naštěstí tato námitka číslo 2455 nebo něco takového nic nezmění, ale nám to nevadí, my si to znovu projdeme. Jak už jsme slyšeli, týká se cukrovky EFSA. Eh, to je agentura, která přichází s vědeckými eh, poznatky, která to má schvalovat, to schválila nejdříve eh, v roce 2006 a pak v listopadu 2017 a jak víme, EFSA došla k závěru, že je eh, tak stejně, to, stejně bezpečný jako konvenční obvyklý ekvivalent komise eh, nezachází příliš daleko, neporušuje svůj mandát. Já vím, že pan Stas to zde opakuje, ale já jsem neslyšel žádný konkrétní argument ani v textu námitky. Právě naopak, komise dodržuje literu legislativy a my bychom to měli činit rovněž a stejně taky členské státy. Pokud si správně vzpomínám, ta legislativa byla schválena na radě právě v době, kdy tam bylo nejvíce eh, ministrů pro životní prostředí z řad zelených eh, v historii, tedy z legislativního pohledu vše proběhlo v pořádku. Ale ono v podstatě nemá význam, s čím přijde EFSA, s čím přijde rada, protože v tomto výboru máme většinu, která si jednoduše nepřeje geneticky modifikované produkty a proto zde máme takový dlouhý seznam nesprávných tvrzení, více či méně nesprávných. Například eh, ty produkty rezistentní vůči glyfozátu znamenají, že se nemá používat glyfozát. Já bych řekl naopak a že to, že ten glyfozát v tom produktu je, je možné, ale jsou tam hraniční hodnoty a ty nemají být překročovány. Tam se nechci do té debaty pouštět. Pak ještě, co mi připadá nejtěžší ve smyslu, um, abych se s tím smířit. Tady si dovolím malinkou provokaci, což mám rád. To je totiž velice nebezpečná argumentace která říká, že je z naší strany nezodpovědné nakupovat tyto produkty, aby byly používány ve třetích zemích, protože jsme za ně odpovědní. Já souhlasím s tím, že jsme odpovědní za to, co se děje ve třetích zemích, ale nemáme právo legislativním způsobem postupovat tak, abychom je ovlivnili. A že bychom to neměli konzumovat, aby oni to nevyráběli. Ale oni si to vyrobí, když se jim to bude líbit nebo ne. My nemůžeme ovlivňovat, jak si ve třetích zemích eh, budou vše utvářet. Takže já bych na vašem místě takto neargumentoval. Já se domnívám, že bychom měli učinit přesný opak eh, než co řekl pan Stál, že bychom se měli držet doporučení EFSI a že komise se má držet toho, jak postupuje rada. Tady nemohu říci totéž o radě. Ta se svých úkolů nezhostila. Tady je zajímavé, že u rady se postoj liší ve srovnání s předchozími. Obvykle hovoříme o tom, že rada prostě k tomu nevydává žádné stanovisko, ale obvykle se tam dozvíme i výsledek hlasování. Tentokrát by mě zajímalo, proč zde hlasování a hlasy nejsou popsány. Protože tam chybělo pouze 0,41 aby získali většinu. Protože 11 eh, členských států hlasovalo pro a nevyhovala autorům námitky, aby to tam uváděli. My totiž máme určitá nařízení, která se opírají o vědecké poznatky. To není náhoda. V opačném případě eh, bychom tady měli nějaké judo. A eh, já vím, že tady jsou ti, kteří nemají rádi geneticky modifikované potraviny, ale prostě my se snažíme něčím řídit. Nemohu říci, že já si sám vynaleznu vlastní vědu, najdu si vědce, kteří mi to potvrdí. Tak to nemůžeme dále eh, provozovat ani uvažovat. Eh, rozumným způsobem, jak s tím naložit, s tou námitkou, je ji zamítnout. Děkuji, paní Milio. Děkuji, paní předsedkyně. Já um, přece jen se cítím povolána eh, k tomu, do té diskuse zasáhnout, i když eh, kolegyně Kadenbach a pan Stás eh, už uvedli všechny argumenty, kterých se chceme držet, ale přece jen bych si dovolila blíže popsat další dvě záležitosti. Pokud máme rezistenci vůči glyfozátu, vy jste eh, podrobně popsal, jak postupovala EFSA, jak se snažila z vědeckého pohledu s tím naložit. Já se do toho nechci pouštět, já vám chci říct něco jiného totiž glyfozát se nasazuje, než se tam nasadí ta cukrovka. Nejdříve se totiž připraví půda, pak máme cukrovou řepu v zemi a pokud máte ten, tuto rostlinu rezistentní vůči glyfozátu, můžete s tím počítat, že ten glyfozát se tam nasadí znovu. Takže to se tady objevuje jako motiv, ale musíme si uvědomit, že se E, ta půda připraví předem a pak už vůbec ne. Ne, když máme e, cukrovku rezistentní vůči glykozátu můžeme zaručit, že se s glyfozátem bude pracovat průběžně a ze všech e, výsledků zkoumání EFSI víme, že to má zastrašující, tedy příšerné dopady na biodiverzitu, to je i vědecky potvrzeno a my si na to neustále stěžujeme, když například hovoříme o reformě společné zemědělské politiky a tak dále. A když s tím chceme něco udělat, tak si musíme položit otázku, jak fungují tyto totální pesticidy a co v praxi znamenají když je nasadíme. A ještě slovíčko k rozhodnutí členských států. Ať už je to těsné, či ne to hlasování, oni se z toho snaží vyvléct a ten ping-pong pokračuje. Prostě oni to přehrají komisi a my si myslíme, že by i členské státy měly položit karty na stůl a v příslušném uh, výboru si to nechali prověřit, zjistit a já chci zdůraznit, že chceme radu kritizovat v této souvislosti. Děkuji. Chce se ještě někdo ozvat? Ne, pan Pěcha. Děkuji, pan Pěcha. Já pouze stručně. Od samého začátku, co jsem členem toho výboru, zde čelíme dvěma dilematům. Jednak otázka geneticky modifikovaných organismů, otázka jejich pěstování, to je trvalý problém a parlament zde není tak rozdělen jako jinde, spíše je proti s malými výjimkami. A na druhé straně je vlastně otázka toho glyfozátu. No a je to tak, že máme jeden biotechnologický gigantický koncern, který na jedné straně přišel se silným pesticidem, který eh, perfektně potírá plevel a na druhé straně přichází s cukrovkou či sojou a tak dále, které jsou vůči glyfozátu rezistentní a proto ty tam růst vždy budou. Z pohledu veřejného zdraví nemáme žádné důkazy, na to, že to pro nás má nějaký dopad, protože sice víme, že glyfozát je karcinogenní, ale to, že je skladován v kořenech těch rostlin, na to důkazy nemáme zatím. Na druhé straně se zdá, že je zde velký odpor a jde o to, zda by mohly ovlivnit biodiverzitu. A já si myslím, že oni tu biodiverzitu opravdu ovlivní a že ta diskuse stojí za to. Naštěstí nyní máme vyšetřovací výbor, který se bude zabývat konkrétně uh, postupy schvalování například pesticidů Evropskou komisí, ale musíme vyčkat těch pár měsíců, osm měsíců, než dostaneme zprávu či nějaký jiný výstup. Naštěstí eh, k dnešnímu dní skupina evropských konzervativců a demokratů bude hlasovat pro tuto námitku, protože tam je příliš mnoho otazníků, rovněž otazníků, které se pojí s životním prostředím, že je to přece jen opravdu nevyřešené. No a samozřejmě i otázka veřejného zdraví, tam z toho zcela jasně nevyplývá, zda není ohroženo. Děkuji. Děkuji, paní Šajperik. Voorzitter, was niet van plan te zeggen, maar... Děkuji. Já jsem nechtěla si brát sice slovo, ale musím něco říci. Jež léta eh, se o tomto tématu tady diskutuje. EFSA vyjádřila souhlas komise rovněž. A jedna věc je jasná. Je třeba, abychom mohli vyrábět potraviny. To je sice krásné mluvit o všech těchto věcech, ale lidi musí jíst. A zemědělci, podnikatelé, tak se snaží nalézt nejlepší postupy, aby tento cíl splnili. To potřebujeme. Já hovořím o EFSA. EFSA vydává vědecké stanovisko, které podporuji. A moje otázka je velice konkrétní. Mm, my jsme již e, mluvili o různých způsobech, jak chránit rostliny, ale mm, je třeba se ujistit, že výroba potravin bude zajištěna. Já tedy chci, aby pan Fielner také se zamyslel, co uděláme, protože musíme reagovat na poptávku. Thank you. Now, uh, on behalf... Děkuji za komisi paní Bruši. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Děkuji paní předsedkyně, děkuji dámy a pánové za vaše připomínky. Samozřejmě my jsme si velice pečlivě eh, vyslechli vaše připomínky, i když tady jde o eh, postup eh, přeskumu a mm, tak já bych nejprve začala obsahem. Jde o obnovení výrobku prugutu, který se vyrábí z řepy cukrovky, geneticky modifikované, neobsahuje žádné geneticky modifikované organismy. Byl tento produkt povolen pro eh, účely potravy, jako potravina, jako krmivo, takže dostal etiketu na označení a je to tedy eh, volba pro spotřebitele kupovat eh, produkty s touto etiketou nebo ne, to tež platí pro zemědělce a některé sektory i mm, se rozhodly dovážet tento produkt. Takže zde je určitý způsob, eh, sam, jak se rozhodnout eh, nemít, ne, nekupovat tento produkt, ale některé sektory ho nadále používají, protože je pro ně vhodný role veřejných státních orgánů je zajistit, že když se dováží takové produkty, že jsou bezpečné. A proto máme tento regulační systém. Teď pokud jde o téma glyfosátu. Jak jsme již řekli dříve několikrát, Reziduální hodnoty Mapsilonu jsou stanoveny pro všechny produkty, ať se vyrábí, produkují v EU nebo ať se dováží. A tyto maximální reziduální hodnoty, limity existují. Existují pro GMO, tedy když se dováží, tak musí mít tu řádnou etiketu, označení a musí respektovat maximální limity které nejsou stanoveny v legislativě GMO, ale v legislativě o pesticidech, aby to bylo všechno koherentní. Takže my nechápeme, proč by tady měl být problém s, pot, s bezpečností potravin a krmiv. My zajišťujeme, že jsou bezpečné. Spotřebitel, který se rozhodne si koupit tento výrobek, tak má volbu, může si to koupit nebo ne, protože je mu to sděleno na té etiketě. To tež platí pro zemědělce. Nyní procedurální kroky. Já jenom tady musím zopakovat, že my jsme respektovali všechny procedurální kroky, to znamená, EFSA provedla komplexní hodnocení rizik a neidentifikovala žádné vákuum. A navíc proběhla veřejná konzultace, připomínkové řízení a samozřejmě EFSA se vyjádřila ke všem připomínkám z tohoto připomínkového řízení a všechny ty informace jsou veřejně přístupné. A samozřejmě i v tom, tom připomínkovém řízení se za, zúčastnili členské státy i veřejnost. Někteří z vás již řekli. My jsme předložili tento návrh výboru a mm, nebylo vydáno žádné stanovisko, když jsme se blížili kvalifikované většině a takže komise musí respektovat pravidla komitologie, veškeré kroky a musí předložit tento návrh eh, odvolacímu výboru, komisi, tedy rozkladové komisi, která se sejde dnes. A teď pokud jde o tu biodiverzitu, tak zde musíme akceptovat, že třetí země jsou suverénní státy, některé z nich jsou eh, signatáři úmluvy o biodiverzitě a mm, to, že někdo odsouhlasí eh, návrh GMO, tak eh, to je v jejich odpovědnosti. To neznamená, že můžeme vytýkat, že nerespektují přírodu, protože jsou vázány svými závazky vyplývajícími z této umluvy a z jiných nástrojů. Takže když tedy respektují veškeré procedurální kroky, tak přece nemůžeme poučovat třetí země, ať to dělají jinak. Samozřejmě také jsem si vyslechla i mm, to, že zde je nějaký demokratický deficit. To se opírá o fakt, že, cel, že eh, celá řada členských států hlasovala proti nebo se zdržela, i když zemědělci v těchto členských státech dováží tento produkt. A tady, ten, tady je ten demokratický deficit, protože máme za to, že mm, když členský stát odmítne hlasovat pro, pro nebo se zdrží, tak má problém doma. A my jsme dali členským státům v tomto návrhu možnost, aby eh, nedováželi tyto produkty a e, v podstatě ale musí e, reflektovat e, vnitrostátní situaci. Takže zde je tedy demokratický deficit a tak to vidí celá řada občanů. Tento návrh nebyl zamítnut v radě, je pořád na stole v radě, ale bohužel byl odmítnut zde. Teď pokud jde o ten váš apel, abychom ne odsouhlasovali žádné eh, GMO do doby, než se změní návrh o komitologii. To je velice těžké reagovat pozitivně na tento apel, protože jakmile komise předloží návrh změnit, novelizovat stávající legislativu, tak stávající legislativa již neplatí a to znamená, vlastně to by eh, dalo pravomoc <laughs> komisi a mzde, mm, mm, mm, samozřejmě legislativa se potom musí přijímat i parlamentem a radou, takže do té doby my musíme aplikovat stávající legislativu. My přece nemůžeme akceptovat to, že bychom stáhli tento návrh na základě stanoviska EFSI, které máme, a na základě eh, procedurálních pravidel, která jsme aplikovali. A zde chci ještě závěrem zopakovat, že my jsme nepřekročili eh, naše eh, eh, naše kompetence, které se týkají implementace legislativy a samozřejmě vždycky velice rádi se zamyslíme nad vašimi připomínkami, ale pochopte, že my jsme respektovali legislativu, jsme v souladu s procesními předpisy a, a doufám, že to vysvětlení, které jsme přednesli, že eh, zareagovalo na vaše připomínky a obavy, doufám. Děkuji. No dobře, děkuji, děkuji eh, za tuto diskusi. Budeme o tomto hlasovat dnes odpoledne. A další téma další, je další námitka podle pravidla 106, povolení maximálních reziduálních hodnot pro celou řadu látek, které máte v názvu. Já se nebudu pokoušet je číst. A, a které jsou obsaženy v některých výrobcích. Máme zde návrh usnesení, o kterém budeme debatovat a máme zde Sylvie Godel, naši zpravodajku, která je tady, takže máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, já nejprve musím poděkovat Eh, službám parlamentu, které rychle pomohly vytvořit tento námitku. Evropská komise navrhuje, abychom eh, zvýšili maximální hodnotu u 17 látek, které se používají a toho se týká tedy moje námitka. Komise navrhuje tak, aby maximální eh, limit foru bylo obsaženo v, vin, v vinérévě a podobně, třeba v artičocích a podobně podobně. Pokud si pamatuju, v říjnu 2015 já jsem přiložila námitku pro při povolení této aktivní látky ksukflo. Jak jo a e, nikot, šlo i, je to vlastně nikotinoinit první generace a je to něco, co napadá nervový systém včel. Já v té době ale jsem nebyla vyslyšena, moje námitka byla zamítnuta, 31 hlasů bylo proti, 18 pro a 6 se zdrželo a to eh, z důvodu čistě politických, protože přece šlo o to eh, zachovat i takový ten kordon sanitér kolem Front National, jejíž jsem členkou tehdy, a nešlo vůbec o eh, zdraví včel a sulfoxaflor byl povolen v Evropské unii a od té doby ale proběhly různé soudní spory, politické aktivity a ve Francii dokonce v, v minulý rok na podzim soud NIS rozhodl eh, o tom, že pozastaví tento pesticid a že mm, pozastaví tedy sulfoxaflor a jeho používání, tedy používání aktivní látky, protože soud má za to, že zde existuje okamžité nebezpečí pro eh, zdraví lidí a včel. A před čtyřmi dny dokonce ve francouzském dolní sněmovně bylo odhlasováno, že se eh, rozšíří pole působnosti zákazu neonikotinoidů na eh, ty chemické látky, které v podstatě eh, se používají podobně jako sulfoxaflor. Takže zde vidíte, od té doby se zmobilizovala občanská společnost i politici, aby hm, kritizovali nebezpečí, nebezpečí bezpečnost eh, toho, této látky pro včely. Takže přece komise nemůže jít proti proudu a mm, my ve jménu obezřetnosti nemůžeme souhlasit, že bychom zvýšili maxim, maximální reziduální hodnoty sulfoxafloru u vinerevy a artičoku a zde, mm, protože přece víme, jak se zhoršuje stav včelstev a opilování v Evropě. A je třeba, abychom eh, využili vědecké a Eh, inovativní metody eh, a vyrobili mm, alternativy, substituce této pesticidů, protože je zde vel vážný jev, kdy se snižuje počet včel a opilování v Evropě a eh, včely jsou součástí ekosystému a mohou zmizet, což bude mít závažné důsledky pro lidstvo. Takže já tady apeluji, abyste podpořili tuto námitku ve jménu zdraví lidí i včel. Děkuji. Máme zde řečníky. Pan Fielner. Děkuji, ano. Já teď nejsem, nemluvím jako pan eh, Fielner, ale jako eh, Judy Herling, <laughs> ano. Ale pokusím se. paní Gerling a já osobně vlastně, eh, tedy EPP, my navrhujeme, abychom nepodpořili návrh eh, námitky a já řeknu proč. Za prvé, kvalifikovaná většina stáného výboru o e, e, e, potravinách, rostlinách a krmivu tedy vydala pozitivní stanovisko k návrhu komise a i byly navrženy tyto hodnoty i s ohledem na zdraví spotřebitelů. A dále tento návrh v podstatě je zavádějící, nesprávný ve svém prohlášení, pokud jde o především tuto chemikáli sulfoxaflor odstavci 8 zpravodajka správně říká, že sulfoxaklor je členem rodiny sulfoxlafojmu, ale tyto látky nejsou e, pod třídou neonikotinoidů, takže to jsou dvě odlišné kategorie, mají jinou chemickou strukturu a představují různé chemické třídy. A v odstavci C tam hovoří o tom, že EFSA neklasifikovala sulfoxafor jako neonekonitinoid, ale potom e, Dále paní zpravodajka je, e, hovoří o tom, že neonikotinoidy jsou škodlivé pro včely, i přes ten fakt, že zpravodajka e, sama tam říká, že EFSA neklasifikuje sulfoxaflor jako neonikotinoid. A dále je zde odkaz na soudní kauzu v NIS. O tom můžeme eh, dlouze diskutovat, ale to přece není relevantní pro evropskou úroveň. A návrh komise, ten se týká mm, produktů, kde maximální hodnoty eh, eh, a kde stanovuje maximální hodnoty a to je pouze podstatné pro zdraví lidí a takže tam se týká pouze o e, e, například med, tedy to, co je určeno pro e, lidskou spotřebu, takže v podstatě toto vůbec nemá žádný dopad na zdraví včel, protože tady jde o potraviny pro lidskou spotřebu. O to se tady má upravovat a zdraví včelstev nebo včel. To se v podstatě řeší v jiném regulačním rámci 1107 lomeno 2009. To je nařízení, které se týká o výrobcích látkách na ochranu rostlin. Dále eh, tento sulfoxafor, to je nový produkt a tudíž vůbec není nutné, mm, aby mm, průmysl, včetně zemědělství, eh, různé sektory, že není pro ně nutný, ale, mm, eh, ale takže já si ale myslím, že prostě průmysl potřebuje inovativní produkty. Dále paní v odstavci 5 hovoří o neonikotinoid jako o homogenní skupině neonikotinoidů, ale uh, Eh, buď jsou, budou, mají být kolektivně odsouhlaseny, a nebo zakázány. Ale vy eh, říkáte, že dáváte přednost eh, stávajícímu systému, kdy látky se posuzují ad hoc individuálně. Osobně teď. V podstatě to i v tomto případě to sleduje stejný model. Máme zde dva stále výbory, které eh, to vyhodnotili a to znamená, že jejich práce eh, je něco, co můžeme úplně ignorovat. A takto bychom měli řešit vážná témata. No potom snad by bylo lepší se zbavit všech těch výborů, expertních výborů a agentur na pot, bezpečnost potravin a no, jenom si to tady hlasovat bez jakéhokoliv poradenství, protože jak to vypadá, že jejich rady v podstatě pro řadu poslanců nemají žádnou hodnotu, což je smutná věc. Děkuji, pane Fielnere. Pan Poc. Yes, thank you, Madam Chair. No, děkuji, paní předsedkyně, za prvé. Takže mm, odsouhlasení této sloučeniny, tedy, jsou, tedy homologace sulfoxafloru, eh, tak to nabylo účinnosti v srpnu 2015, před třemi lety již. A, a takže třeba si uvědomit, že Eh, EFSA dospěla k závěru, že dostupné údaje byly nedostačující, aby umožnili, aby, aby, aby, aby tedy prokázali vysoké riziko pro včelstva a mm, vyhodnotila veškeré aspekty, které se eh, týkaly mm, zdraví. A takže eh, odsouhlasení sulfoxafloru sice bylo provedeno mm, Eh, aniž eh, se vzali do úvahy veškeré, eh, veškerá data a ta látka byla odsouhlasena, mm, i když to byla absence těch podkladů, údajů a mm, takže vy říkáte, že to je podobné mm, neonikotinoidům, ale tady je to v podstatě ano, podobné. Takže je zde riziko pro včelstva i zdraví, takže Mm, odsouhlasení eh, sulfoxafloru je mm, velice pochybné, ale EFSA Eh, mm, dospěla k závěru, že eh, krátkodobé, střednědobé eh, dávky, které se dostávají tedy do mm, mm, potravin, či tedy do včel, takže to pravděpodobně nemá dopady na, negativní dopady na zdraví lidí, takže námitka proti změně těchto limit, tak to by mohlo zvrátit rozhodnutí z roku 2015, kdy se Eh, povolila tato sloučenina. Takže já bych eh, doporučil hlasovat proti eh, námitce. Ale mám otázku na komisi. Podle mm, zprávy francouzského ministerstva zemědělství, tak odsouhlasení, se, odsouhlasení této látky se neomezovalo na specifické užití této látky, ale Mm, žadatel mm, musí ale předložit eh, informace, které se týkají rizika eh, pro včelstva mm, podle různých expo, eh, expozic a musí i prokázat, jak je to tedy nebezpečné pro tedy med, pro polinizaci, pro opilování a vůbec pro včelstva, jejich reprodukci. A, takže tato bylo předloženo komisi a členské státy státy do 18. Eh, srpna 2017 tedy měly reagovat, takže já se ptám, zda komise nás může informovat, eh, informovat, eh, jak to bylo s touto informací, která měla potvrdit tu látku, která měla být předložena. Děkuji paní Rivazi. Děkuji paní předsedkyně. No, takže tato aktivní látka, tedy sulfoxaflor, to je aktivní látka, i když není eh, kvalifikována jako neonikotinoid, ale v podstatě má stejný způsob působení, jak řekla kolegyně. A 20. dubna ve Francii byla přijata novela, která eh, říká, že je třeba považovat tuto látku jako neonikotinoid, poněvadž má stejný způsob působení, to znamená, napojuje se na receptory nervového systému hmyzu. Je to insekticid tudíž. Takže celý ten problém teď je, ano, říci, no dobře, to znamená, stanovujeme nějaký limit v reziduálních hodnot, ale tady já mám text e, sou, e, soudního rozhodnutí z NIS, který říká, že nejsou zde záruky, týkající se užití a říká povolení eh, eh, eh, prodeje tohoto produktu mm, mm, negarantuje s jistotou ani výlučné užití mm, podle návodu, ani efektivní informovanost ohledně užití tohoto výrobku, ani toho, že dávky po užití bez kontroly, že by neznamenaly nebezpečí pro včelstva, která již jsou teď je tak poškozována a ne, není jisté, že to nemá dopad ani na zdraví lidí. Takže soud říká, že je třeba respektovat princip obezřetnosti, který je zakotven ve francouzské ústavě v evropských smlouvách, takže proto pozastavil používá povolení, povolení této látky. Jak řekla kolegyně, je ve Francii pozastavena platnost užití této látky. Proč? Protože nepředstavuje záruky pro včelstva, protože my tady přece ve výboru, my tady tvrdíme, že je třeba zrušit neonikotiny, protože neonikotinoidy, protože to má dopad na včelstva. A teď tady máme tento látku, která má stejné účinky a která sice byla povolena v roce 2015 a ve Francii teď byla pozastavena. A navíc je to látka, která je zakázána ve Spojených státech a my říkáme, že Evropa chrání více a ve Spojených státech ji zakázali a my ne, my tady povolíme a my budeme akceptovat eh, tyto eh, reziduální hodnoty. Já už vůbec nechápu, o co tady kráčí ve výboru Envy. Já si myslím, že je třeba, abychom přece vystupovali konsistentně. Eh, to znamená, víme, že to působí na hmyz, víme, že bez, eh, pokud jde o užití, tak v podstatě tady nemůžeme zabránit tomu, aby včelstva nepřišla do kontaktu eh, s, tímto, s touto látkou. Víme, že to má dopady na zdraví a pořád to budeme používat. No kolegové, prosím vás, buďme konzistentní, systematičtí a měli bychom eh, zde podpořit naši kolegyni, která předložila tuto námitku, aspoň zelení budou pro tuto námitku hlasovat. Thank you very much. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další z kolegů? Ne, takže pan Bern z komise. Děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme také zpravodajce a členům, kteří se k tomu vyjádřili. Spousta věcí, které jsem chtěl říci, už Eh, říkal pan Fielner. Takže něco možná budu opakovat. Ten návrh, který je na stole, návrh námitky, ten se opravdu týká maximálních eh, limitů rezidují v potravinách a nemá žádný vztah ohledně schválení aktivní látky podle nařízení 1107 2009 a to, že zpravodajka chce požádat komisi, aby ehm, neschválila tuto látku, tak ehm, toho nemůžete dosáhnout tím, že tady bude námitka proti tomuto konkrétnímu návrhu. Jak už bylo řečeno, sufoxaflor není neonikotinoid, takže by neměl být eh, dáván do stejné kategorie. Jeho účinky na včely ty už byly zkoumány a jak říkal pan Poc, budou zkoumány i do budoucna a bych přímo odpověděl na vaši otázku. E, ty potvrzující údaje, které byly požadovány, e, byly podány zavčas e, v srpnu 2017. Bylo to vyhodnoceno pravodem členského stáka a státu a potom také spoluzpravodaji z Irská České republiky. A EFSA teď tato hodnocení reviduje. Takže očekáváme na závěry EFSI v blízké budoucnosti a pokud bude potřeba revidovat toto schválení, tak komise nebude váhat a spustí včasnou revizi schválení, tak jak jsme to udělali u dalších tří neonikotinoidů, o kterých jsme mluvili před dvěma týdny v tomto výboru. A teď předložíme návrh o jejich návrh pro jejich eh, omezení, to bude v pátek. Takže každá látka musí být eh, posouzené, musíme se podívat na veškeré vědecké poznatky, nemůžeme generalizovat, ne všechny látky jsou stejné, i když patří do stejné třídy, jak jsem vysvětlil před dvěma týdny. Eh, u každé látky se situace liší. Ten návrh, který máme teď na stole, se týká ochrany lidského zdraví a jak říkal pan Fierman, EFSA jasně potvrdila, že navržené um, limity rezidují jsou bezpečné pro lidské zdraví a nemáme tedy um, žádné vědecky podložené uh, důvody, abychom byli proti. Ten případ u soudu ve Francii, ten, pokud chápu, ještě nebyl dokončen, teď je to zatím předběžné pozastavení a ještě pořád probíhá příslušné řízení. A paní Livazi říkala, že sulfoxaflor eh, bude ehm, zakázán v USA, ale pokud víme, tak to tak nemá být. USPA už vydala povolení pro sulfoxaflor v říjnu 2016. Což není ehm, relevantní pro návrh, kde se stanovují limity reziduí pro potraviny a krmiva zde v EU. A potom poslední připomínka. Ještě jsem chtěl říci, že v návrhu usnesení se uvádí, že komise, v bodě, je to v bodě 5, že komise nedostala žádné stanovisko od stálého výboru a také tam bylo jasné zamítnutí ze strany parlamentu. To také není úplně stoprocentně správně, protože u tohoto návrhu, jak říkal pan Fjellner, jsme měli téměř jednomyslnost, pouze jeden členský státek, stát se zdržel, ale ne z důvodu sulfoxafloru. A pokud jde o rozhodnutí o schválení, tak eh, většinou dosahujeme kvalifikované většiny ve stálém výboru a parlament také zatím nezamítnul naše rozhodnutí. Takže musím říct, že to také není úplně stoprocentně správně. Abych to zhrnul, domníváme se, že náš návrh je plně v souladu se všemi pravidly i cíly eh, nařízení o MRL. Eh, nesouvisí to se schválením látky podle 11.07 z roku 2009. Komise ale samozřejmě věnuje pozornost i ochraně včelstev a pokud eh, ty údaje, které teď vyhodnocujeme, ukážou, že je potřeba eh, přeskoumat eh, schválení sufoxaforu, tak ten proces pustíme. Děkuji. Ano, děkuji, tím uzavíráme tuto diskuzi. Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili a budeme o tom hlasovat dnes odpoledne. Můžeme přejít k dalšímu bodu. Výměna názoru s komisí o strategickém přístupu ke znečišťování vod farmaceutickými látkami. A nejdříve tedy začneme jako vždy zástupci komisí paní Amfredy, která je eh, ředitelkou generálního ředitelství NV, a potom dám slovo vám kolegové. Takže prosím komise. Dobrý den, paní předsedkyně. Eh, zdravím všechny eh, členy výboru NV. Já jsem tady poprvé jako ředitelka pro kvalitu života v DG Envy takže jsem ve funkci nová a jsem, eh, je mi velkou ctí, že mohu spolupracovat zde s vámi na velmi zajímavém tématu. Strategický přístup k eh, farmaceutickým látkám. Je to věc, eh, na které se pracuje už několik let. A máme tady legislativní povinnosti, je to také v směrnici o prioritních látkách. Vědecké společenství už nějakou dobu zkoumá negativní škodlivé eh, dopady farmaceutických látek na životní prostředí. Je to téma, které bereme velmi vážně a jako DG Envy ehm, spolupracujeme také s kolegy z generálního ředitelství Sante a s dalšími útvary Důležité věci, které bych tady dnes dopoledne chtěla říct, jsou následující. Probíhá výměna názoru a to ve chvíli, která je klíčová, pokud jde o interní přípravu ze strany komise, protože teď probíhá obrovský kus práce na úrovni útvaru. V roce 2017 proběhla veřejná konzultace, také jsme měli zacílené konzultace se zúčastněnými stranami a také eh, řadu studií. A teď u nás vlastně probíhají interně jakési závěry, na kterých pracujeme. Ještě musíme interně rozhodnout, jak bude vypadat forma tohoto strategického dokumentu. Také pokud jde o načasování, časový harmonogram a tak dále, takže to musíme rozhodnout. Jsem tím pádem v obtížné situaci, nemohu vám dát příliš mnoho podrobností, protože u nás ještě probíhají zmíněné interní diskuze. Ale jedna věc je jasná. Rozhodně nechceme přijít s nějakým sdělením, kde by se psalo, psali věci, kde bychom stavili do rozporu životní prostředí a zdraví lidí. Nechceme, aby jedno stálo výš než druhé. Snažíme se jaksi skloubit cíle. Chceme zajistit eh, vysokou míru ochrany eh, zdraví lidí, ale zároveň eh, chceme, aby farmaceutický průmysl přišel, přicházel s produkty, které budou méně eh, narušovat životní prostředí. Během dneška budeme také diskutovat o směrnici o pitné vodě. A v tomto kontextu, když jsme připravovali tento návrh, tak jsme si položili několik otázek. Jestli bychom se měli hlouběji zabývat eh, také tím, že bychom tam měli další farmaceutické parametry, v rámci minimálních požadavků, které musí respektovat všechny členské státy, tak abychom zajistili eh, opravdu vysokou míru ochrany pitné vody. Dostaneme se k tomu, uvidíte, že jsme tam některé parametry zapracovali, například endokrinní disruptory, a díky tomu budeme muset také, budeme moci také ehm, kontrolovat dopad na zdraví a měřit potenciální účinky po úzké spolupráci s VHO, která vydala specifická doporučení pro komisi při přípravě směrnice o pitné vodě, tak eh, jsme se nakonec eh, rozhodli, že nepůjdeme dál, protože nemáme dostatečné vědecké, vědecké poznatky, které by vedly k tomu, že tyto farmaceutické látky mají eh, nějaký výrazný negativní dopad na zdraví. Zároveň ale studujeme jejich škodlivé účinky na životní prostředí a v této věci už máme určité poznatky ohledně problému. Také máme informace o tom, že ty problémy způsobuje určité procent, určitý podíl farmaceutických látek, které už jsou na trhu. V roce 2017, když komise pracovala na strategii um, planeta, jedna planeta, jedno zdraví. A mluvili jsme o antimikrobiální rezistenci, tak jsme došli k závěru, že část problému spočívá v parametrech eh, či produkci některých těchto farmaceutických látek ve třetích zemích. Naším cílem je také vypracovat eh, jakési pokyny pro mezinárodní činnost, tak abychom lépe skoordinovali eh, akce Evropské unie a našich klíčových partnerů. Jedná se o výrobky, které se potom uvádí na trh v EU. Úzce spolupracujeme také s kolegy z EMA, protože další klíčová věc, které se věnujeme, je do jaké míry bychom měli posílit úlohu ex ante přeskumu um, environmentálního dopadu uh, léčivých přípravků. Omlouvám se, že v tuto chvíli pro vás nemám větší podrobnosti, ale udělám vše, co bude v mých silách, abych odpověděla na veškeré vaše dotazy. Je to uh, velmi důležitá věc. Uh, příslušný uh, komisař rozhodně pracuje na tom, aby se postoupilo co nejdále. Eh, chce to um, společně s komisařem Andriu Kajtisem předložit co nejdříve a rozhodně vám budu poskytovat další informace o vývoji situace. Děkuji. Děkuji. Předám slovo kolegům. Už tady mám několik zájemců. Paní Scheikberg. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland is dit een onderwerp wat eh, vol... Děkuji, paní předsedkyně. Toto je téma, které je opravdu velmi důležité i v Nizozemsku. Souvisí to s znečištěním vody těmito farmaceutickými látkami. Příslušná ministerstva a příslušné podniky celé téma velmi pečlivě sledují. Já jsem eh, dala příslušnému komisaři otázku a bylo mi řečeno, že do léta bude k dispozici strategie ze strany komise. Mě by zajímalo, jak budou vypadat konkrétní opatření, eh, které podniká komise, aby podpořila dobrovolné akce ze strany členských států a také, jak budou vypadat povinné, eh, povinná pravidla pro státy. Musíme se podívat na eh, celý potravinový řetězec a také na celý globální kontext. Znečišťování vod eh, vede k tomu, že máme stále rezistentnější bakterie ve všech možných vodních tocích. Zajímalo by mě, jak je to také z eh, reziduí farmaceutických látek, které se dostávají do vod, tuto otázku jsem už položila v minulosti a nebylo mi odpovězeno. Přitom je to velmi důležité téma. Nizozemsko a v, v našich nemocnicích eh, také dochází ke zneči, znečišťování eh, vod. A musíme se také podívat na článek 7 eh, příslušné směrnici o vodě, kde se uvádí, že je potřeba chránit například podzemní vody, a má to samozřejmě také dopad na zemědělský sektor. Děkuji, pan Eckart. Thank you very much also. Thank... Děkuji. Děkujeme také komisi. Je dobré, že potvrzujete, že to je klíčová agenda. Musím ale říci, že komise zatím eh, nepracovala tak usilovně, aby bylo jasně vidět, že to je velkou prioritou. Komise to dělat musí, ale nezmínila, jaké jsou časové lhuty, na kterých bylo dohodnuto. Mělo to být k dispozici v roce 2015 a legislativní návrh, který přišel na stůl, tak to přišel na stůl v roce 2017. Takže ano, bylo to povinné pro komisi a teď máme rok 2018 a pořád pracujeme na posuzování a tak dále. Přitom už v roce 2014 jste měli dost podrobná posouzení. Takže zřejmá první otázka. Proč je tady tak velké spoždění? Opravdu to nechápu. Komise teď říká, jak je to opravdu klíčové téma, velmi důležité a Tři roky později pořád nevidíme konkrétní strategii. Vím, že jste slíbili, že to uděláte do leta, ale komise neustále něco slibuje, tak a pro mě je těžké tomu věřit. Takže potřebujeme podrobnější informace. Ale dobře, nechme minulost minulosti. Je to možná otázka lepší regulace, nevím, co přesně to má znamenat, asi menší ochrana pro naše občany. Dobře, Teď eh, se tedy zabýváme dopady farmaceutických látek na životní prostředí a to je klíčová věc, protože doteď Evropa odmítla zajít do těch environmentálních aspektů um, eh, dopadu farmaceutických látek. A často prostě léčiva jsou důležitá pro lidi a tím pádem zapomínáme na životní prostředí. Jsem velmi rád, že generální ředitelství Envy spolupracuje s ředitelstvím Sante ale teď by mě přesně zajímalo, kde jsou ty návrhy, protože už jsme čekali návrhy na začátku tohoto roku, eh, probíhají eh, meziutvarové konzultace a chci vědět, kam se to posunulo. A kde máme návrhy, které specificky představují environmentální posouzení dopadů farmaceutických látek. A Jaké typy návrhů chce komise předložit, aby se zvýšila transparentnost v celém řetězci? To je opravdu klíčové. Například eh, veřejný rejstřík, eh, kde by byly ekotoxikologické informace, abychom věděli, eh, jaké poznatky jsou k dispozici. Rozhodně, zoufale potřebujeme vaše návrhy, ale už teď potřebujeme také podrobnosti ohledně toho, jakým směrem se ty návrhy budou ubírat, a je na čase, abyste přišli s konkrétními eh, návrhy a většími podrobnostmi. Děkuji. Thank you. Now, uh, Madame Godin. Merci, Madame la Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Je dobré, že se začíná diskutovat o strategickém přístupu k znečišťování vod eh, farmaceutickými látkami. Je to eh, otázka, která musí být zodpověd, odpovězena. Potřebujeme mít eh, dostatek údajů, některé jsou v rozporu a také tady máme tak velké úsilí o inovace a zatím to ale nestačí. V roce 2002 při 16 lety byla eh, k dispozici studie eh, Univerzity v Berlíně a ta odhalila více než 80 farmaceutických látek a jejich rezidují v povrchových vodách. A Musí se tedy řešit otázka eh, čištění vod, efektivity ehm, takového čištění. Například eh, zatím ještě eh, neumíme eliminovat určité látky z vod a ehm, potom to vede k zánětlivým a steroidním účinkům. My máme tedy velké obavy. Navíc ještě nedokážeme pořádně změřit přímé účinky. Antimikrobiální látky, ty se používají hodně v zemědělství a to potom má negativní eh, dopad jak na naše imunitu, tak biotop. A um, rezidua eh, ženských hormonů se vlastně přidávají do celého tohoto mixu, do tohoto koktejlu. Já mám jasnou otázku na komise. Ještě tady nemáme eh, jasné informace o dopadech chronickému vystavování takovýchto reziduí farmaceutických látek a zajímalo by nás, jestli eh, má komise obavy ohledně těchto alarmujících zpráv a jaké chce podniknout kroky, abychom ehm, dost, ehm, dost ehm, výrazným způsobem adaptovali evropský systém, například čištění vod a celé této problematiky. Děkuji. Děkuji paní Dalin. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji rovněž komisi, že je mezi námi a že je ochotná se o té věci bavit. Ale já chci zdůraznit jednu zásadní věc, totiž strategický přístup byl přislíben komisi, že bude zveřejněn do září roku 2015, což znamená, že komise už má přes dva a půl leté spoždění a já bych ráda slyšela konkrétní odpověď pro důvody tohoto, protože ono, to, že nám dnes říká, že se o mnoha věcech doposud interně diskutuje, případně, že nemůžete podat další podrobnosti, když už hovoříme o dva a půl letém skluzu, tak to napovídá scházející respekt jak vůči našemu výboru, tak vůči občanům a veřejnosti a rovněž nám schází odpověď na otázku, jak na tom dnes jsme. Já to říkám, protože Ono víme, že se farmaceutické látky objevují v pramenech, v pitné vodě, v podzemních vodách, v kanalizaci a všichni odborníci, včetně OSN, se eh, shodují v tom, že máme globální problém znečišťování farmaceutiky a že je třeba zamezovat eh, průniku farmaceutik do vody eh, po celý životní cyklus a je tam třeba jednat urgentně, zejména dnes, když eh, už hovoříte dva a půl roku po příslibu v mm, spuštění strategického přístupu. A navíc bych ráda chtěla vědět, jak se to skloubí s přístupem k boji s antimikrobiální rezistencí a přeshraniční otázkou vodcev. Je to tedy nepřijatelné, že komise z eh, spožďuje, zdráhá se zrychlit a my eh, žádáme, aby cestovní mapu zveřejnila co nejdříve, abychom mohli s tím něco dělat. Tedy krásná otázka na komisi, kdy bude zveřejněn strategický přístup, jaké jsou překážky, proto, aby byl zveřejněn. Co znamenají ty interní diskuse, o čem se tam diskutuje a co můžeme čekat od takového návrhu a od tohoto strategického přístupu? Mr. Volkan. Děkuji, pan Volkan. Děkuji, paní předsedkyně. Já bohužel budu muset navázat na slova paní Dali. Opravdu už velice dlouho vyčkáváme a čekáme a zde v parlamentu i já jsem k tomu měl akci a mohu vám říci, že máme 50 zainteresovaných subjektů a oni by rádi slyšeli při náznak co v tom bude. Ono se zdá, že oni i mně téměř diktovali něco připraveného. Já už jsem něco takového dlouho nezažil. Vládne velké napětí. Ono opravdu potřebujeme něco, na čem budeme mohli dobrušovat, broušit a co budeme mohli dále utvářet. Protože, jak už řekla paní Dali, jedná se něco, co je v životním zájmu evropských občanů. Mně připadá správné, že část toho balíčku bude mít za těžiště osvětu. Ono opravdu záleží na tom, abychom zejména u těch nasazených farmaceutik vždy uh, už měli určitou představu, jak to bude vypadat eh, s jejich přítomností ve vodě. Máme například eh, mm, farmaceutika, která se dají odfiltrovat, než se voda dostane do našich kohoutků, ale jsou taková, kterých se nelze zbavit tak snadno. A proto je třeba dávat pozor na to v tom smyslu, že například bychom měli dávat eh, přednost produktům, jež se odfiltrovat dají, protože je mnohem lepší, snažší a důležitější se v první řadě věnovat tomu, aby se ty látky vůbec do vody nedostaly a pak to odfiltrovávání eh, na druhém místě. Pak máme princip polluter pays, znečišťovatel platí. Máme zde přece eh, velice drahou záležitost, to čištění, a já bych rád zamezil tomu, aby to nakonec musel platit ten spotřebitel. A moje otázka zní, jak chce komise zajistit, aby princip znečišťovatel platí byl proveden v této zásadní věci. A pak další otázka moje, tu už jsem naznačil, počítáte s motinoringem u multiresistentních zárodků ve vodních zdrojích. Na tom rozhodně bude záležet, abychom měli ten správný přehled, kde se vyskytují a jakou měrou. Děkuji. Pan Pěcha. Děkuji paní předsedkyně. Já zde zaznamenávám to, že má komise obrovské spoždění k tomuto tématu a v otázce tedy jakého si pokroku znečišťování vod farmaceutiky. Ten problém není až tak letitý, i když víme, že od doby, co se překotně začal vyvíjet farmaceutický průmysl, tedy od eh, asi 50. let minulého století, je ten problém znám. Předtím, když se léku tolik nebralo, tak eh, prostě ten problém neexistoval, protože například antibiotika nebyla obecně dostupná, ani hormonální léčba, eh, či ty disruptivní látky, to jsme rovněž neměli, ono je to poměrně novinka v medicíně. A pak si to musíme jasně říci, že ono se to pojí i s antikoncepcí. To jsou ženské hormony a ty se někam musí dostat a bohužel končí v životním prostředí. Já rozhodně bych na komisi čekal, aby přišla s něčím, díky čemu my budeme identifikovat uh, odkud pocházejí ty látky ve vodě. I jsou to výrobci? No tam doufám, že nikoliv, protože přece jen máme doporučené postupy a tam má být uzavřený okruh u té vody, kterou používá farmaceutický výrobce, no ale možná dochází i k tomu, že ne vše z té vody dokáže odfiltrovat a že ona se dostává do životního prostředí pak eh, zda je to otázka trhu, zejména u těch tekutých léků, jak se například zbavuje mm, eh, obchodní subjekt eh, tekutých léků s prošlou záruční lhůtou. To si myslím, že bychom měli zjistit. A pak lidé, ale i zvířata. Problém hormonálního přelečování zvířat a antibiotik u zvířatech, to je masová záležitost. Já k tomu ještě mohu dodat, vlastně podpořit paní předsedkyni, že trialog týkající se veterinárních eh, léčebných látek je v patové situaci a právě důvodem je, že tam máme otázku působení antibiotik na životní prostředí a otázka pronikání antibiotik do vodních zdrojů. Já chápu, že z procedurálního pohledu tam jsou nezanedbanatelné obtíže, ale cestovní mapa musí vzniknout co nejdříve. A bohužel se mi zdá, že komise propásla tu šanci zhostit se všeho, co jí přísluší, že není připravena. My jsme rádi, že se tam někdo probudil, a že mezi nás přišel. Zdá se, že opravdu ten zimní spánek, který trval snad pět let, už je u konce, což je dobře. Tedy otázka na komisi. Máme už identifikovány problémy čili například odkud pochází znečišťování vod, kolik z toho lze přičíst na vrub zemědělství, kolik nám a našim vyměšovacím systémům, kolik výrobcům. Máme druhá otázka. Nějaký odhad nákladů, jak se zbavit tedy těch antibiotiků z pitné vody a hormonálních látek. Já se totiž domnívám, že to nebude levná záležitost a je třeba, aby se členské státy na to i připravili. Děkuji. Děkuji, pan Dante. Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma samozřejmě je velice citlivé. A ve Francii studie ukázaly, že 50 eh, v podstatě těch eh, vyhozených léků je z nemocnic. A takže asi já, moje otázka je, zda to takové číslo platí pro celou EU. A my uh, už několik let e, v EU e, my jsme tedy navrhovali takové ty čističky, čistící stanice a takže otázka na komisi. My teď nějakou strategii jsme přehodnotili a pokud jde o lidské zdraví, tak v příštích dnech budeme diskutovat o směrnici o pitné vodě. A tedy ve světle údajů, které má komise k dispozici, není nutné jít dále eh, s touto směrnicí o pitné vodě? A pokud ano, tak podle jakých parametrů? Eh, s tím, že tak jak i eh, řekli předřečníci, ty čistící stanice jak, je, jich, jak jsou koncipovány dnes, tak v podstatě jimi projde celá řada těch molekul. A já se ptám tedy, jaké prostředky DG Envy eh, slibuje, nebo DG výzkum, jak co eh, hodlá podniknout. Eh, a třeba v tom programu pro výzkum, jaké řešení budeme hledat, jaké projekty budeme hledat, abychom měli efektivní řešení, to znamená, aby ty molekuly po té, co prošly tím čištěním, se nedostávaly do vody. Děkuji. Thank you. Is there anyone else? Děkuji. Nemáme ještě nikoho dalšího? Pokud ne, tak eh, paní Manfredy. Máte slovo a prosím, eh, buďte co nejpodrobnější, reagujte na veškeré podněty, které jste uslyšela. Děkuji, paní předsedkyně. Jak si dokážete představit, Rozhodně zde nemám v úmyslu eh, mlžit ani eh, si vymýšlet. Rozhodně jsem nechtěla nikoho urazit. Není to nedostatek respektu. Není to tak, že by se nic nedělo. Právě naopak, já chci prokázat úctu tím, že vám řeknu, že stále ještě pracujeme. Z naší strany jsme se svých úkolů opravdu zhostili. Já vám mohu popsat naše úmysly a jak na to chceme jít. Ta strategie má spočívat na šesti hlavních pilířích, které se budou zabývat různými komponentami. Ono se totiž jedná o přístup, který se snaží podchytit vše, co se odehrává ve všech etapách toho životního cyklu, tedy výroba, uvedení na, chr- na trh, spotřeba, vylučování. Budeme se snažit eh, mít příslušné nástroje na každé toto stadium. Za prvé, na trh by se měla dostávat méně škodlivá farmaceutika. Tady ale potřebujeme nejdříve změnit uvažování změnit rámec, v němž například lékař předepisuje nějaký lék, pacient požaduje nějaký lék a rovněž i přístup farmaceutického přístupu. Někteří z vás se tázali, zda počítáme se získáváním informací, co se týče zdrojů těch farmaceutik ve vodě. My máme průběžný monitoring a nevím, zda je tomu výboru známo, že právě nedávno, když se obnovuje mm, seznam sledovaných látek v rámci směrnice o pitné vodě, tak všechny členské státy odsouhlasily už eh, nový eh, seznam, který zahrnuje i celou řadu antibiotik. Například amoxicilin, amoxilium tedy, a ciprofloxacin. To jsou další stávající už, eh, tedy další látky, které doplňují seznam látek. A Evropská Agentura pro životní prostředí, ministerstva zdravotnictví i vodohospodářské orgány budou muset takto postupovat. Nyní, často se zde objeví otázka, proč máme tak velké spoždění, proč jsme nepřišli v roce 2015 s tím strategickým dokumentem. Odpověď zní, protože stále ještě zhromažďujeme podklady chceme mít dostatečné množství eh, údajů a mm, informací, abychom dokázali s tou strategií přijít fundovaným způsobem, ale bude to velice komplexní strategie, jejíž součástí bude i investigativní prvek. Šest pilířů tedy. Za prvé, konkrétně způsoby šíření osvěty a takzvaného um, využívání, jež není nezbytné mm, farmaceutických látek. Tedy všichni bychom rádi věděli, do jaké míry se využívají farmaceutika například při léčení zvířat či při vůbec při chovu zvířecím. Tam rozhodně to souvisí s vyjednáváním o veterinárním balíčku. Druhý pilíř. Tam se zacílíme na celou řadu opatření, abychom podpořili jak vývoj, ale i používání zelenější v úvozovkách eh, farmaceutických látek. Eh, třetí pilíř navazuje na ten druhý. Vývoj a eh, rozšíření použití zkoumání a dopadových studií, než nějaká farmaceutická látka bude připuštěna k obchodování. A pak další pilíř, to je řízení obchodování tou látkou a sledování její likvidace další záležitost. To bude seznam všech kroků a postupů se všemi relevantními zainteresovanými stranami, které by měly zvyšovat monitoring environmentálního dopadu těch látek a uvažujeme i o zavedení či identifikaci známých hotspotů, například nemocnic a klinik, kde je třeba být zejména bdělým. No a nakonec máme tam kapitolu, v níž vyjmenováváme stávající mezery v našich znalostech, kde chceme podpořit další výzkum. Zejména v eh, odvětví vodohospodářství, kde už jsme extenzivně spustili například vyhodnocení, jak eh, plní své úkoly směrnice o um, kanalizacích, o městských systémech odpadních vod, abychom zajistili lepší například čištění odpadních vod i z pohledu farmaceutik. No a další výzvou jsou samozřejmě eh, ta mikroplastika, mikrolátky mm, umělohmotné. To vše bude součástí palíčku. Eh, která se týká priority s ohledem na kvalitu a tak dále. Chceme, aby Evropská komise přišla se schváleným výstupem co nejdříve, protože počítáme se spuštěním celé řady různých postupů a akcí, která bude eh, vzájemně eh, sehrána a mm, chápu, že je třeba udělat více, ale zároveň chceme vědět, eh, co a jak. No, nevím, zda se mi povedlo zodpovědět všechny otázky, ale pokud ne, tak se na mě, paní předsedkyně, obraťte. Děkuji za tuto rozpravu. pan Eckhout. My jsme ještě, my ještě voláme po veřejném rejstříku a pak eh, tam vůbec není žádná odpověď. Totiž veřejný rejstřík z výsledky ekotoxikologických studií. Co říkáte k tomu? Děkuji, pane Eichhaute. Děkuji, že jste připomněl, že toto téma ještě není zodpovězeno. Paní Manfredi, máte? Odpověď? Já ano, pokud si mohu dovolit eh, reagovat hned. Já zde mám kolegy, kteří jsou odborníky pro tuto problematiku a to je součástí kapitoly, kde zvýšíme transparentnost informací pro spotřebitele. Zatím nejsme schopni se ponořit do podrobností. Budeme vás kontaktovat. Zaznamenal jsem si vaši žádost a jakmile tu strategii přijmeme, tak vám předáme vše. Ano, je jasné, že rejstřík by měl být součástí transparentnosti pro spotřebitele. Tedy tím dospíváme ke konci rozpravy k tomuto tématu a přicházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Tady máme rovněž paní Manfredy za komisi a tady jde o provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Víte, jak postupujeme. Eh, nejdříve zde máme otázky, které se týkají stávající legislativy. A já se to zkusím, eh, zkusím k tomu přistupovat po takových tematických klastrech. Paní Manfredi pak na to odpoví a pak přejdeme k dalšímu tematickému okruhu. Tedy první téma, to je dodržování předpisů a um, omezení a akce ze strany EU. Paní Manfredi. Ano, ta otázka se týká našeho návrhu eh, novelizace směrnice o pitné vodě a zejména skutečnosti, že v článku 12 našeho návrhu je věta, která hovoří o tom, že členské státy by měly automaticky považovat jakékoliv selhání eh, při dosahování minimálních eh, limitů jako potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví. Co tato věta znamená? Že totiž nápravná opatření, která u členských států čekáme eh, v této situaci, by nemusela za všech okolností být prohibitivní. Tu vod, ta voda nemusí být uznaná za nepitnou, ale že by to například mohlo znamenat vyšetřování příčin, vydání doporučení či porad, či e, upozornění a že se nemusí přistupovat e, k nejzaším krokům tam ono je to dobré, podle nás ta věta, protože souvisí s článkem 4, která zcela jasně, který zcela jasně říká, že je povinností členských států dodržovat hraniční hodnoty, protože obecně je cílem toho návrhu zajistit co nejlepší ochranu lidského zdraví. Chceme tedy, aby vše bylo v souladu s lidským zdravím. Chceme, aby voda z kohoutku byla bezpečná a to ve všech ohledech což znamená, že pokud někdo nenaplní minimální požadavky, tak to musí mít nějaké dopady. Například se to musí považovat za potenciální riziko. My jsme pracovali s kolegy ze Světové zdravotnické organizace a i oni uznali, že je text vyvážený, ale rádi budeme s vámi i nadále spolupracovat. Ano, to je otázka na otázku. Mr. Mandel himself or other colleagues? Pana Mandla. Chce někdo se k tomu vyjádřit? Ne? Takže prosím. Děkuji. Ano, takže další téma je monitoring kvality pitné vody. Zde máme několik otázek kolegů Florence, eh, Podce, Zofoliho a dalších Millera. Bojlana. Ale za prvé komise. Komise paní Manfredy. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, eh, takže v podstatě o tom jsme již mluvili předtím. Teď je fakt, že podle stávající směrnice 928 1998, tak eh, nemáme ustanovení, které se týká specificky eh, farmaceutických látek, takže nemáme k dispozici data z monitoringu ve smyslu stávající směrnice. Nicméně eh, farm, mm, léky, farmaceutické látky ve vodě se analyzují v spolupráci se Světovou zdravotnickou eh, organizací. Máme na to projekt, i plán teď revidovat tuto směrnici a tato organizace přijala doporučení takové, že by bylo nevhodné sem zahrnout do přílohy 1 specificky farmaceutické látky, ale uznala, že je třeba, abychom nadále tuto situaci monitorovali. Takže máme za to, že tento nástroj, který eh, na, kde náš návrh bere do úvahy přítomnost těchto látek. Máme článek 8, kde se hovoří o hodnocení rizika. Víte, že hm, tento eh, článek stanoví, že členské státy musí provádět specifické hodnocení rizika týkající se eh, eh, tedy eh, těch tedy zázorek, vzorku z vody a když tam identifikují přítomnost těchto látek, tak musí přijmout opatření, aby ten fakt řešili. Takže my jsme již o tom diskutovali předtím. Třeba máte takovou situaci, kdy máte řeku, která teče blízko nemocnice nebo jiného rizikového místa, kde se hodně pracuje s léky a ta eh, voda potenciálně může obsahovat nebezpečné škodlivé eh, látky. Takže za těchto okolností ta analýza vody v této konkrétní oblasti právě bude znamenat, že stát bude muset přijmout nějaká doplňková opatření. Dále chceme zúraznit, že v revidovaném návrhu máme tři parametry, které jsme identifikovali v součinnosti s kolegy ze Světové organizace a to je, jsou to důležité parametry, na eh, eh, přítomnost endokrinních disruptorů, což je velice relevantní také téma, jak víte. A mimo jiné to je přítomnost dysfonelu A, betostridolu a dalších noninfedolu, takže já to musím vylepšit. Názvy tedy těchto látek mi nejdou. A takže e, zde e, e, jsou ale velice nízké mm, parametrické hodnoty těchto látek. A je třeba ale stejně, abychom lépe získali informace, jaká je přítomnost těchto látek ve vodě. A jak víte, v souladu se s mechanismem směrnice, takže zde bude moci ten dodavatel vody odstranit tyto parametry ze seznamu látek, které monitoruje, e, pokud to hodnocení rizik dospěje k závěru, že v, této, v té konkrétní oblasti je i relevantní toto sledovat. Takže doufám, že tady jsem reagovala na hlavní připomínky členů výboru. Dobře, takže já teď se obracím na ty, kteří eh, vznesli ten, tuto otázku, zda jsou spokojeni. Pan Poc. No, děkuji paní předsedkyně, takže endokrinní disruptory. Dvě otázky. Souhlasíte, že eh, eh, je třeba mít efektivnější eh, prostředky, jak to Eh, řešit, to znamená chránit vodu eh, eh, u zdroje a princip, že ten, kdo znečišťuje, tak platí. Potom máte jasno ohledně odpovědnosti, to znamená, jak motivovat k těm alternativním opatřením. A třetí otázka se týká mikroplastů. Mohla by komise se vyjádřit, jaký je stav ohledně budoucích iniciativ týkající se eh, spolehlivých metod, jak měřit eh, přítomnost mikroplastů ve eh, vodě, pitné vodě? A co komise plánuje? Jak chce zajistit, že zde budou skutečně definitivní studie, které budou vyhodnocovat chemický koktejl týkající se zdraví lidí i včetně tedy mikroplastů a eh, biokumulativních toxínů. Uh, eh, Mrs. Müller. Paní Müller. Já ich bin mit den Antworten... Ano, ani mě ty odpovědi tak úplně neuspokojují. Já jsem stímová zpravodajka za ALDE a já jsem byla e, u nás v samozprávě dlouho zodpovědná za zásobování pitnou vodou a to je existenční záležitost z pohledu našeho zákonodárství. A tady, když hovoříme o parametrech a zavádění toho zkoumání endokrinních disruptorů, s tím máme problémy, protože stejně jako předřečníci i já se domnívám, že bohužel ono znečišťuje jeden a pak to zaplatí ten konečný spotřebitel. A to mi dělá obavy. Rovněž by mě zajímalo, jak chcete prosazovat tuto záležitost v ženských státech. Co od nich čekáte? Máme například ochranné oblasti pro vodní zásobování. Víme, že tam platí určitá pravidla, musí se něco dodržet, než ta voda může být čerpána, co by pitná voda. A nyní zde čtu, že si to každý členský stát může nastavit eh, v rámci vlastního uvážení. A pak, eh, když eh, jsme nejdříve něco nakoncipovalo v roce 2015, tak tam už se muselo něco provést v členských státech. Jakou z toho máte zpětnou vazbu? Já vidím, že je to obrovská záležitost, že se bude muset pracovat například s filtry s aktivním uhlím, aby se zajistila příslušná kvalita. I tam budeme mít co dohánět, ale ono to budou enormní náklady. A když tedy hovoříme o tom refitu, tak eh, přicházíte, docházíte k závěru, že článek 10 nebyl schopen dosáhnout svého cíle. Vidíte ten problém jako horší z pohledu provádění v členských státech, anebo vězí ten problém v tom, jak byl ten článek eh, formulován. I to by mě zajímalo. Děkuji. Someone else on this topic? Že někdo k tomuto tématu? Pan Zofoli, prosím. Eh, mm, ano, já bych se chtěl vrátit k jednomu konkrétnímu bodu a ten se právě týká eh, chemických látek, které nejsou přítomné eh, v, v přírodě, mm, které se nachází v repelentech a v, olejo, v olejových repelentech my v Itálii máme takový případ z Benátska, kdy došlo k velkému znečištění těchto látek, eh, Když se to dostalo procentuálně do krve populace, tam jde v podstatě o 150 eh, tisíc obyvatel, i tam jsou vysoké mm, míry, které se vykazují v Benátsku, kolem Padovy, kolem Benátek a zůstávají, zůstává to 4 až 8 let v těle. Takže vlastně poprvé na evropské úrovni se sta, tady jde příloha jedna část B, tam se stanovují limity, vlastně poprvé limity mm, těchto látek a já bych chtěl vidět lépe, Eh, podle jakých kritérií, poněvadž se, jak, se stabili, jak se stanovily tyto limity, tady možná bychom mohli stanovit něco přísnějšího, protože místní orgány v Benecku, Benácku, po té, co to zjistili, tak eh, podle principu přece eh, mm, obezřetnosti, tak stanovily limity skoro až nula. Takže proč tady jsou ty limity vyšší? Mr. Dante. Dante. Děkuji, paní předsedkyně. V návrhu, který předkládá komise, tak tam se vypustil článek týkající se derogací. A e, ti, kteří hm, hospodaří s těmi sítěmi a členské státy, tak ty by chtěli mít tu možnost derogací. Proč? Poněvadž eh, síť mm, je mm, jaksi vystavena různým incidentům a možnostem eh, incidentů, takže v nedávno například, eh, já se ptám, komise tedy, kdo žádal o jaké výjimky, jak je dokládal, bylo to odůvodněné, kolik jich bylo, mm, těchto výjimek, které byly uděleny. A vy zde navrhujete určité nové parametry a bude třeba Mm, aby zde byl dán určitý čas, aby každý, kdo mm, je manažerem těch sítí, aby se mohl adaptovat. A mm, takže, e, takže do té doby, e, jak to bude do té doby, protože e, když někdo to nebude respektovat, tak z toho něco bude vyplývat. Je to závazné. Děkuji paní Manfredy přímé otázky na vás, velice závažné, ale také pan Dante se zmínil o těch derogacích výjimkách, které byly uděleny. Takže možná můžete začít tímto, protože to se týká skutečně aktuálního stavu. Tak začněte těmi výjimkami. Děkuji. Velice ráda. Možná Nejprve zareaguji na otázku, kterou položila paní Miller. Týká se to článku 10 stávající směrnice. Vypadá to, že nesplnil svůj cíl. Takže k tomu chci objasnit, že hodnocení a refit eh, dospěl k závěru, že tento článek není moc efektivní, protože nechává členským státům příliš velký manévrovací prostor, aby si sami určili, jaká opatření jsou nezbytná, aby zajistili to, že ty materiály, které jsou v kontaktu s vodou, takže nebudou znamenat snižování ochrany lidského zdraví. A to vedlo, jak víte, k takovému stavu, kdy v podstatě dnes eh, průmysl, který vyrábí ty materiály, tak Eh, musí překonávat řadu administrativních překážek, protože musí žádat o různé, eh, různá povolení, souhlasy v celé EU, až, což je ročně až, představuje až 700 milionů euro pro tento průmysl, což i je spojeno vlastně se zněním Eh, tohoto článku, což vedlo k rozdílným implementacím v členských státech, protože některé členské státy požadují doplňkové texty, testy, než lze ten produkt začít prodávat na trhu. A z těchto důvodů a v úzké součinnosti s kolegy, kteří mají na starosti e, nařízení o stavebních materiálech, tak my jsme navrhli, aby v tom v té rekodifikaci, v tom rekastu, abychom objasnili to, řešili to a řekli, že je to prostřednictvím toho nařízení o stavebních materiálech, tak tam se vytvoří normy pro testování těchto důležitých materiálů, které jsou v kontaktu s pitnou vodou a my samozřejmě chceme usnadnit to jejich povolování na vnitřním trhu tím, že nechceme, aby se prováděla řada paralelních testů, ale zároveň musí odpovídat vysokým striktním parametrům ochrany zdraví lidí. Jak víte, mandát normalizace již byl mm, zahájen a ten program mm, tedy pokračuje. A také i plánujeme, že budeme spolupracovat e, s kolegy, abychom se dohodli na mm, vysoké hygienické výkonnosti těchto materiálů, abychom reagovali na tyto připomínky, které také i slyšíme v radě. A mimochodem také chci využít příležitost a informovat výbor, že diskuze v radě pokračují dobře a že mm, bulharské předsednictví se zavázalo, že pohne e, s touto agendou a zde i doufáme, že budete spolupracovat. Teď Otázka pana Zofoliho, ta se týká těch eh, perfluoronových perfurovaných sloučenin, které jsou potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví. A jak víte, komise rozhodla, že zahrne tyto látky jako nový parametr, který budeme monitorovat v, vod, v pitné vodě. Ono to není ve stávající směrnici zatím, ale mm, my jsme navrhli velice ambiciozní přístup, protože my zároveň jsme stanovili maximální hodnotu Eh, pro celou kategorii perfluorinovaných složenin a i mm, pro každou tu jednotlivou látku kategorie. Proč eh, tento přístup? Protože chceme se vyhnout situaci, že některé specifické látky eh, budou nahrazeny podobnými substitučními látkami, které mají podobně škodlivý účinek, tak jak se to stalo již Eh, jak víte, v případě Nizozemska před nedávnou dobou, kde konkrétní eh, látka PFOA byla nahrazena podobnou látkou Gen X, a to způsobilo obrovské znečištění, takže na základě principu obezřetnosti, takže my jsme mm, Eh, názoru, že budeme regulovat celou tu kategorii těchto látek s hodnotou 0,1 mg na litr u každé eh, této látky a 0 perfluorované látky a 0,5 pro veškeré látky jako kategorii, tedy celou. A takže tyto hodnoty jsou vyšší než to, co třeba se aplikuje ve Švédsku či dokonce v USA, takže si myslím, že by to mělo být pro Evropu reálné. Potom otázka pana Dantena. Týká se těch derogací. Proč jsme tam vypustili článek 9 eh, z té stávající směrnice? Takže takže mm, mm, jste, mm, jak, to, eh, eh, jak ty derogace fungovaly, kolik jich bylo. Víte, že podle tohoto, členského stá, podle tohoto článku členské státy pouze musí eh, v podstatě musí pouze nahlašovat druhou derogaci, takže kvůli tomu my stejně nemáme obrázek o tom, kolik výjimek bylo uděleno od data účinnosti směrnice v celé Evropě. Nicméně eh, určitě máme určitý přehled a můžeme říci, že jenom v roce 2017 například komise obdržela jednu žádost o třetí eh, výjimku, tedy prodloužení až na 9 let a to jsme odmítli a dostali jsme informaci asi o deseti žádostech o první a druhou výjimku. Máme za to, že v této fázi, tolik let po eh, přijetí a účinnosti směrnice, tak v podstatě mm, derogace nejsou již vhodný nástroj. Bylo to vhodné v době, kdy se přijímala ta směrnice, kdy nabyla účinnosti, protože bylo nutné dát členským státům určitou dobu, aby mohli e, zajistit ty mm, hodnoty, ale teď v podstatě již mm, ji máme 15 let a proto tyto výjimky jsou zastaralé a vůbec nejsou ani odůvodněné. Nicméně určitě jsme citliví na argumentaci, pana poslance a já chci mu hodně poděkovat za vynikající spolupráci. Eh, a jsme citliví i na ten argument, zdali bychom měli eh, se snažit o nějaké přechodné období, aby některé členské státy, nebo ty, které to potřebují, tak aby mohly eh, mít čas, než budou schopny zajistit ty limitní hodnoty, takže asi to bude předmětem diskuzí mezi našimi mezi zákonodárnými orgány a budeme se snažit o to, aby ten kompromis, který přijmeme, byl solidní a aby mm, splnil náš cíl, to znamená vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a důvěru v pitnou vodu eh, z kohoutku také. A nevím, zda jsem reagovala na všechny otázky. Ano. Takže také jsem dostala otázku od pana Poce. To se týkalo toho principu, že ten, kdo znečišťuje, tak platí za to. Takže do jaké míry je to riziko, že tím, že zavedeme Eh, striktnější parametry, tak asi všechny náklady možná třeba nakonec eh, ponesou koneční uživatele. Třeba to bude bezpečnější, lepší voda, ale dražší. Já zde jenom vás mohu odkázat na čísla zhodnocení dopadu o který se opírá náš návrh, kde jsme dospěli k závěru, že očekáváme, že se zvýší náklady na domácnost ročně ne více než 7 až 10 euro maximálně. Takže očekávané náklady vyplývající z toho, že zavedeme eh, lepší, eh, vyšší eh, laťku pro ochranu zdraví lidí, tak to v podstatě nebude znamenat významný nárůst nákladů pro spotřebitele. A zde je třeba, abychom to vyváželi těmi výhodami, které z toho budou. Budou poněvadž, jak víte, pitná voda z kohoutku spotřebitele stojí 0,5 centů, takže, takže vidíte, že mm, to je levnější než eh, voda v lahvi eh, a takže tím, že bude domácnost eh, užívat a pít vodu z kohoutku, tak vlastně na tom ušetří, protože nebude kupovat balenou. A já se omlouvám, zda jsem na něco zapomněla, takže eh, pokud ne, já jsem tady poprvé, tak eh, pokud ne, eh, tak třeba jsem na něco zapomněla, nejsem zvyklá, tak mi to tak připomeňte. Děkuji. Děkujeme vám. Hlásí se ještě někdo další k tomuto tématu? Takže děkuji a přejdeme k dalšímu tématu, dalšímu souboru otázek, informace a podávání zpráv ohledně kvality vody. Tady máme dvě otázky. Paní Boylan a další kolegyně. Nejdříve dám slovo ale paní Manfredy. Prosím. Ano, teď se dostáváme k tématu podávání informací a podávání zpráv o kvalitě vody. Tady jsme dostali od eh, otázku od Cabezon Ruiz, od paní Cabezon Ruiz, která spočívá v tom, jestli máme pocit, že informujeme spotřebitele skrz správné nástroje. Paní poslankyně má obavy, jestli tady jak si nerozšiřujeme digitální propast, protože je pravda, že v um, přepracovaném znění máme článek, kde se mluví o tom, že musíme informovat spotřebitele online. K této věci bych chtěla říct, že ano, ten článek zmiňuje, že je důležité, aby členské státy neustále aktualizovaly online informace, ale zároveň máme také článek 14, kde se uvádí, že poskytovatelé vody musí přímo informovat spotřebitele, například eh, na fakturách eh, za vodu. Takže to nemusí být nutně online, protože eh, ty faktury se většinou posílají papírové podobě, aby si zajistili zaplacení. Takže je tady možnost. Je to jeden z nástrojů, které se mohou zvážit. Potom eh, jsou tam třeba například eh, chytré aplikace. Je to téma, které se může dále diskutovat eh, také na radě a rozhodně zvážíme další komunikační kanály, které vám přijdou vhodné. Nechceme přispívat nějaké digitální propasti. Víte, že komise se tomuto tématu také věnuje. Hodně pracujeme na strategii pro jednotný digitální trh, právě protože tu propast chceme přemostit. Takže i v rámci této agendy věnujeme velkou pozornost tomu, aby spotřebitelé měli dobré porozumění situaci a veškeré informace, aby používali víc kohoutkové vody. Potom otázka paní poslankyně Bojlan. Koncentrace pesticidů v pitné vodě. Musím říci, že eh, nová zpráva Trian pokrývá období 2011 až 2013, eh, byla přijata teprve v říjnu 2016 a připravujeme další syntetickou zprávu na toto téma, která by měla být dispozici do listopadu tohoto roku, tak jak nám stanovuje legislativní povinnost. Je to podle článku 13.5 stávající směrnice o pitné vodě. Takže v tuto chvíli nemáme aktuální informa- aktuálnější informace o kvalitě pitné vody, ale v posouzení dopadu, které jsme vypracovali, také najdete určité informace. A naše analýza ukazuje, že obecně řečeno Dochází k velké míře splňování pravidel ve všech členských státech, pokud jde o parametry pesticidů. Atrozin, terbutylar atrozin a další. Takže podle těch čísel z roku 2013, která jsem zmínila, naše údaje ukazovaly, že průměrná míra splňování ve všech členských státech byla 99 až 100 takže tady rozhodně máme pozitivní zprávy pro naše občany. Děkuji. Ano, děkuji vám. K tomuto tématu podávání zpráv ohledně kvality vody hlásí se někdo? Paní Grostat, toto téma? Ano, k tomuto tématu, jestli mi dáte minutku, ráda bych. Já jsem si vyslechla celou tu diskuzi a jak mi bylo také nedávno řečeno, jedním vědcem, který má vyhodnocení situace ohledně biorozmanitosti vod, jsou tady docela um, velké obavy ohledně um, rezidují hormonů ve vodách a má to dopad na život ryb a e, na e, hormonální e, systém těchto živočichů. A samozřejmě to potom může mít také dopad na vývoj naší společnosti. Tento vědec mluvil opravdu o feminizaci mužů. Je to dost důležité téma, které způsobuje velké obavy a chtěla bych vědět, jestli existují nějaké exotoxikologické testy, díky kterým je možné vyhodnotit rozsah celého problému. Mně to přijde jako velmi naléhavé téma. Má ještě někdo nějaké další otázky? Paní Manfredy? Moje expertka, která sedí vedle mě, mě zase odkazala na to, co jsem již řekla. V rámci přepracovaného znění poprvé zavedeme povinnost monitorování i u určitého počtu endokrinních disruptorů. Věnujeme velkou pozornost novému param, novým parametrům beta-estadriolu, který by přesně mohl vést k těm důsledkům, které poslankyně zmínila. Jak jsem říkala, eh, máme tady zatím nízké parametry, 1 nanogram na litr. A my jsme to také velmi diskutovali s kolegy z VHO a může to být vnímáno jako marker nejenom pro endokrinní disruptory, ale jedná se vlastně o hormonální farmaceutické látky. Takže je potřeba sledovat, to, co se děje v přítomnosti, za přítomnosti těchto látek. A díky tomu vlastně splňujeme i ten požadavek eh, snižování eh, přítomnosti škodlivých farmaceutických látek. Eh, je to vlastně poprvé, co budeme mít takovou tu legislativu, která stanovuje povinnost celoevropského sledování u těchto látek. Budeme muset být velmi obezřetní také v rámci těch dalších legislativních aktů směrnice o prioritních látkách. Je důležité, aby eh, si to členské státy uvědomily a aby eh, se posílilo sledování těchto škodlivých látek. Eh, budeme k tomu mít také rozhodnutí pro posílení monitorování. Je to věc, do které se musíme pustit společně, protože cílem nás všech je minimalizovat negativní dopad na zdraví našich občanů. Děkuji vám. Dále, k implementaci stávající legislativy tady máme další tři otázky. Paní Šrejce, zvyšování povědomí ohledně uh, vodních odpadů, plitvání s vodou. Takže prosím, paní Manfredy. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem řekla, v návrhu přepracovaného znění dáváme důležitou, velkou důležitost informování spotřebitele. Na jedné straně tam máme článek, kde se uvádí, že veškeré informace také musí obsahovat rady či doporučení ohledně toho, jak um, snížit spotřebu vody, abychom tedy zvyšovali povědomí a abychom snižovali například spotřebu energii. A požadujeme po členských státech, aby spouštěli kampaně, informační kampaně ohledně kvality eh, vody z kohoutku. Je to v článku 13. A obecněji řečeno, Spojené státy podporují všeobecný přístup k vodě a eh, zdravé vodě. Je to jejich priorita v rámci politiky rozvoje za posledních deset let. To je samozřejmě velmi důležitá věc, je to důležitý eh, cíl pro udržitelný rozvoj, ale také jsme se k tomu zavázali eh, v rámci eh, nového evropského koncenzu k rozvoji. V roce 2013 až 2020 je voda a um, sanitární záležitosti důležitou prioritou, pokud jde o rozvojovou spolupráci se 13 partnerskými zeměmi v Africe, na Blízkém východě a um, mm, Sao Tome, um, a další eh, ostrovy. Máme také regionální partnery například v centrální Asii a ve střední a latinské Americe. Jsou to projekty, za které jsme utratili více než 800 milionů eur, což podle mě jasně ukazuje, že tomuto tématu přikládáme velkou důležitost. Pokud jde o ten nástroj ehm, rozvojové spolupráce, Téma vody to eh, zapracováváme i dalších, do dalších sektorů, protože je tady jasné spojení voda, energie a mm, zabezpečení dodávek potravin. Jsou to témata, na kterých pracujeme také v kontextu regionální integrace. Cílem je dále podporovat mír, bezpečnost a dostatečnou míru ochrany životního prostředí. V březnu 2018 Spojené státy eh, spustili politickou kampaň, aby na podporu um, přístupu k um, ehm, umluvě o vodě a dalším cílem je také zdůraznit, že jsou tady sdílené hodnoty v rámci mezinárodních dohod um, o spolupráci v oblasti vod protože se tady eh, to téma, to napětí neustále zvyšuje. Takže teď eh, se musíme počkat, eh, až uvidíme výsledky této spolupráce a musíme dále vybízet členské státy, aby to co nejdříve ratifikovali a začali implementovat tady tuto umluvu o vodě u nás. A potom další otázka, která byla předložena v tomto kontextu, mám na ní rovnou odpovědět, protože vidím, že jsou tady ještě další dvě otázky. Ano, přesně tak. Pan Faria, tady se zotýká sucha a hospodářské transparentnosti. Takže ano, můžete odpovědět na tyto dvě otázky. Ano, Eh, otázka pana poslance Fary, ta se týkala eh, stále mm, se zvětšujících such v Evropě a ptalo jste se, co podniká komise v tom, abychom eh, bojovali proti takovéto situaci. Jak víte, nedostatek vody a sucha, tomu věnujeme obrovskou pozornost. Měli jsme příslušné sdělení už v roce 2007, také jsme obnovili náš závazek v roce 2018, k tomu bylo sdělení Blueprint a vytvořili jsme Evropskou observatoř pro sucho. Ehm, ve spolupráci s Evropskou environmentální eh, agenturou eh, sledujeme určité ukazatele a cílem je celkově posílit sběr dat a e, zajistit e, dostatek statistických údajů na toto téma. Komise e, také podnikne velmi praktické kroky, tak abychom zajistili bezpečné a nákladově efektivní opětovné využívání vody. Pracujeme na tom, abychom parlamentu i radě předložili legislativní návrh o minimálních požadavcích pro podporu opětovného využívání vody za účelem zemědělství. Chceme tento návrh předložit ještě v květnu tohoto roku, to znamená příští měsíc. Dále, podle našich strategických cílů podporujeme členské státy, aby řešili otázek, otázku nedostatku vody. Měly by tady být eh, příležitosti spolufinancování z regionálních fondů. A pokud jde o skladování vod, podporujeme využívání ekologických infrastruktur, například eh, národní, eh, pardon, přírodní eh, zadržování vody a sběr dešťové vody. Jinak jsme také podpořili několik studií a pilotních případů. Chceme také bojovat proti únikům vody. To je problém, který eh, v Evropě dosahuje míry až 23 a ještě abych eh, zmínila globální situaci. Podle eh, finančních údajů, které máme k dispozici během programového období 2014-2020, se použilo asi 670 tisíc eur na otázku zprávu, zprávy nakládání s vodou, zprávy a nakladání s vodou. A e, to je důležitá e, informace také pro vyjednávání dalšího finančního rámce. A doufáme, že budeme mít stejné číslo, ne vyšší prostředky, tak abychom ještě více podpořili recyklaci vody. A poslední otázka, ta se týkala přístup k bezpečnému zdravé vodě jako základní lidské právo. Chceme ujistit naše občany, že přístup k vodě je klíčová záležitost. V přepracovaném znění máme několik ustanovení, jejichž cílem je zlepšit nejenom přístup k vodě, ale také transparentnost eh, nákladů a investic, které jsou potřeba eh, v sektoru pitné vody. Vycházíme z principu um, lepšího zpětného vymáhání nákladů nebo vracení nákladů v souvislosti s vodními strukturami. Jsou to kritéria, která máme také v rámcové směrnici o vodě. Tam je jasně řečeno, že je důležité ujistit se, že budeme mít dobře nastavené tarify pro spotřebu vody. A co jsme udělali konkrétně v eh, přepracovaném změní směrnice o pitné vodě? Máme tam několik článků, jejich cílem je dát informace eh, spotřebili ohledně úniků a také efektivity využívání eh, vody. A spotřebitel tady bude mít teď možnost lépe si tyto prvky porovnat. Jsou to mnohem ambicioznější ustanovení než ve stávající směrnici a doufáme, že i s vaší podporou se nám podaří doladit detaily a nastavíme to tak, abychom eh, dobře a kvalitně informovali spotřebitele a zároveň, aby bylo jasné, že musíme dobře nastavovat eh, ceny vody. Děkuji. On this last, uh, Děkuji k těm posledním dvěma otázkám. Chce se někdo vyjádřit? Pan Faria? Prosím. Děkuji. Děkuji za veškeré vysvětlení, ale musím říct, že mi nepřijdou dostačující. Já jsem byl v Brazílii na Ace World Water Forum, byl jsem mimochodem jediný europoslanec. A toto témata se tam řešila. A já nemám pocit, že eh, by na to Evropa nějak výrazně reagovala. Máme tady programy, ukazatele, studie, um, informace z období 2014 až 2020, to se týká té mají první otázky, ale i těch dalších. A to, kolik se na to vynakládá prostředků, to všechno víme, ale jaká konkrétní opatření byla přijata. Jsou to jenom studie, statistiky a to nestačí. Moje země minulý rok i roky předtím utrpěla obrovská sucha. Opravdu nám ta voda začala docházet a lidi mají obavy. Poprvé v naší historii máme celá města bez vody. A občané si dělají obavy. Co jim máme říct? Já prostě se nemůžu vrátit eh, k sobě domů a říct, komise předkládá studie, vypracovává statistiky. To nejde. Jím je tohle úplně jedno. Chtějí prostě vědět, co konkrétně se podniká, aby nemuseli nést toto břemeno. Takže já pro ně potřebuji mít také jasnou odpověď. A pokud jde o vodu jako e, základní lidské právo, mluvíte o tom prosakování, unikům, zvyšování povědomí a zase myslím si, že to nestačí. A zase jste mi neodpověděli. Co jste udělali konkrétně? Vynakládá se na to spousta prostředků, eh, padá tady spousta různých myšlenek, ale je to práce, která začala v roce 2014, jsme na konci legislativního období. A co se tedy děje konkrétně? Protože když se rozjedete na jich, eh, do Portugalska, do Španělska, tak tam ty problémy uvidíte. Lidi nemají pitnou vodu a nemají prostě přístup k pitné vodě proto, že tady není dostatek transparentnosti, Veřejné i soukromé podniky nemají prostě pokud nemáte dost peněz, abyste uh, zaplatili, tak prostě ta voda z toho kohoutku nepoteče. Takže jaké konkrétní kroky jsou podnikány? Je to spousta let, máme spoustu studií, spoustu statistik, ale co konkrétně máme na stole? To mě zajímá. Děkuji. Děkuji, paní Manfredy. Ano, já naprosto chápu uh, frustraci pana poslance. Já jsem z Itálie a někteří z vás možná víte, že Řím, kde jsem se já mimochodem narodila, se také minulý rok uh, objevil bez vody. Také jsme měli problémy s nedostatkem vody právě kvůli problémům s infrastrukturou. Takže já úplně chápu, že máte pocit, že nejsou podnikány adekvátní kroky a že vám adekvátně neodpovídám. Já bych vám odpověděla takto, že vám velmi ráda předám detailní posouzení toho, kolik konkrétně Portugalsko žádalo prostředků v rámci regionální politiky. Protože musím říci, že máme velmi konkrétní projekty s cílem zlepšení vodní infrastruktury, u všech těch členských států, kteří se na nás obrátili a žádali o financování z EU. A mohu vás ujistit, že veškeré kroky, které teď podnikáme v rámci přípravy dalšího finančního rámce, berou v úvahu i to, že se musíme ujistit, že bude řešena i otázka vodní infrastruktury. A ty specifické problémy nejenom jižních evropských zemí. To musím zdůraznit, protože často, když mluvím o, na veřejnosti o tom opětovném používání a recyklaci vody, tak to vypadá, že tady máme rozdělení sever a jih a myslím si, že bychom to neměli takto říkat. Jsou problémy se suchem i v jiných částech eh, Evropy, včetně některých částí severských zemí, případně eh, středních a východních eh, zemí. A je to opravdu naléhavá záležitost a proto potřebujeme návrh, kde budou minimální požadavky, tak aby se také využívala odpadová eh, městská voda, aby se to používalo například eh, pro zemědělské zavlažování a další účely. Máme to všechno na vědomí. Chceme také zlepšit fungování Evropského inovačního partnerství provodu, to je podle mě takový dobrý katalyzátor nejlepších eh, dostupných technologií. Cílem je maximalizovat eh, využívání eh, principu oběhové ekonomiky. Chceme využívat všechny vodní zdroje a snažíme se kolem stolu přivést opravdu ty nejlepší mozky, které hledají vhodná řešení. Takže pokud, eh, pane poslanče, eh, souhlasíte s mojí nabídkou, mohu vám eh, předložit konkrétní údaje za Portugalsko, žádosti o projekty a tak dále a mohu vás ujistit za komisi, že pan komisař Vela toto téma má jako prioritu. Děkuji. Thank you very much. And... Já vám děkuji a tím jsme dospěli ke konci první části, která se týkala stávající legislativy. A nyní přicházíme k druhé části, kde máme otázky týkající se směrnice pro lidskou, eh, k vodě pro lidskou spotřebu a totiž toho rikastu První to je vyhodnocování rizik pro vodu v domácnostech a k té eh, tam se za pan Polka a pokud paní Manfredy byste mohla začít. Děkuji, paní předsedkyně. Pan poslanec Velken se hlavně zaměřuje na otázku materiálu, které přichází do styku s vodou a této zásadní záležitosti a jak vypadají naše plány poradit si s touto otázkou v tom recastu. Jak už jsem se zmínila, naše plány a to, jak sestavujeme ten návrh, spočívají v takové simultánní práci. V tom nově formulovaném textu bychom rádi vyjasnili, že um, snahy o standardizaci a technické specifikace by měly být upraveny v nařízení o konstrukčních eh, výrobcích a ve všem, co se v té věci dělá. A v rámci přípravy tohoto návrhu jsme došli k závěru, že eh, společnému trhu neprospívá že existují různé roztříštěné schvalovací procesy a že to nejen je drahé a nedůsledné, ale že to navíc není soudržné, není to důsledné a že to nenaplňuje cíle společného trhu a e, volného oběhu zboží. Proto bychom rádi dali podnět k zrychlení úsilí o standardizaci normotvorby u těchto produktů a e, standardizace a pracujeme na koncepci toho té sady standardů nově revidovaných, eh, mělo by to nastat ke konci roku. Tam budeme mít mnohem racionálnější eh, základnu pro rozhodování o tom, co je bezpečná pitná voda, která může být eh, mm, připuštěna k do kohoutku a na trh. Když tedy jde o konkrétní materiály či technologie, tam nezacházíme do těchto podrobností. Jde nám o technologicky neutrální přístup, který zatím bude vůči budoucnosti připraven tak, aby s ním možná bylo pracovat dlouhodobě. Děkuji, říká předsedkyně, nemám žádné doplňující otázky. Jako další tedy otázka paní Kadenbach v rámci nápravných eh, kroků a stávajících omezení. Prosím, reagujte. Ano, velice ráda. Pokud eh, správně této otázce rozumím, tak ona se stává celé řady podotázek a vynasnažím se takto rovněž i mnohonásobně odpovědět, eh, mohu-li tomu tak říci. Pokud jsem tu otázku správně pochopila, tak paní poslankyně Kadenbach by se ráda dověděla více, eh, kolik a jakých máme postupů pro porušení vůči menským členským státům, které nedodržely normy a ohrožují tedy lidské zdraví. Článek 2, 3, na ten chci upozornit, to je nové ustanovení v tom recastu, který je na stole a tam je za cíl, máme za cíl vyjasnit nadefinované hodnoty, které najdete v první příloze toho návrhu, přesně v tom smyslu, že jakékoliv překročení těchto hodnot bude bedlivě sledováno. Je to tam důležité, Nehovoří se o tom, že jakékoliv přes, překročení hodnot je ohrožením pro lidské zdraví, hovoří se o potenciálním ohrožení lidského zdraví a členský stát ale musí přikročit k nápravným úkonům. Nemusí to být odpojení vony, vody, nemusí to být ten nejzaší krok. Může jít například o preventivní opatření, o varování, o informační kampaň a tak dále. Zároveň bych ráda odkázala na skutečnost, že například je nám známa kauza, která se pojí s pokračujícím vyšetřování v jednom členském státě, kde ten členský stát se rozhodl dát přednost určitým dezinfekčním procesům, které zahrnují látku trialomifan a my jsme v této konkrétní situaci zjistili, že eh, členský stát neinformoval dostačujícím způsobem své obyvatele, že triolometan se v pitné vodě po určité období objevil eh, v mnohem vyšší míře a to znamenalo expozici občanů na tuto látku. My se tedy touto záležitostí zabýváme a zatím je to ve stádiu před eh, případným řízením pro porušení. Zároveň se objevila otázka na toxikologické testy a parametry, které jsou používány, že pokud ty parametry nebudou dodrženy, pokud se jedná o, zdá se tedy jedná o skutečné ohrožení lidského zdraví. Tedy u této látky trialomecen tam Světová zdravotnická organizace ji uznala jako látku ohrožující lidské zdraví už v roce 1993. Může přicházet mm, toto ohrožení různými cestami, ať už vdechování volatilní eh, podoby této látky nebo požitím, tím, že vypijeme tu vodu, případně i eh, dermatologickou cestou například eh, pokud se sprchujeme vodou s obsahem této látky a rovněž i požitím v jídle. Je tam celá řada nemocí, které se s ní pojí, například eh, napadení um, ledvin, um, i rakovina um, a dokonce to může ohrozit i růst plodu. Tam už v roce 2005 vznikly pří, mm, mm, příslušné studie. Rovněž i došlo ke klasifikaci dalších eh, konkrétních členů ehm, této skupiny rodiny, která je, mm, mm, které jsou příbuzné trialomicinu a jsou rovněž považovány za látky z toxikologického pohledu nebezpečné. Tedy tady mohu odpovědět kladně, je to pravda, je tomu tak, že se jedná o potenciálně vážné ohrožení lidského zdraví. Další otázka. Zda je nám známo, že dokonce i e, malé množství této látky ve vodě už spouštějí určitý postup, kde stát e, musí své občany informovat o přítomnosti těchto látek ve vodě a zda je to takto nutné. Na tu otázku se domnívám, že jsem už odpověděla, protože nám připadá, že v článku 12 máme automatický mechanismus související s článkem 4, který upravuje povinnost členských států, kdykoliv jsou překročeny um, stanovené hodnoty nějakým způsobem zakročit, i když samozřejmě jsme přístupní diskusím o přísné, přesné formulaci, ale v otázce porušování nastavených hodnot se musí něco udát v tom členském státě. Při nejmenším informace musí být zpřístupněny občanům. A pak otázka, zda ustanovení článku 12, tedy eh, výstražný mechanismus, by mohl vést ke ztrátě důvěry spotřebitele No tam jsme přístupní diskusi. My se totiž domníváme, že by mohlo dojít k opaku, že členský stát by právě tím měl projevit eh, péči o občany. Tím, že bude transparentní a bude své občany informovat. Bude šířit osvětu a velice rychle poté, co určitá situace nastane, bude mít každý občan už přístup k informacím jak víte, obecně jsou parametry dodržovány, splňovány, hodnoty nejsou překračovány, tedy nemáme případy dramatického selhávání kvality vody, spíše je tomu naopak. Tedy takovéto transparentní chování veřejných orgánů by naopak podle nás posílili důvěru občana v to, že se může spolehnout na kvalitu vody a na to, že pokud se něco stane, tak eh, to bude vědět a může sáhnout k vodě eh, z láhve. A pak vlastně ještě s tím souvisí otázka, jak daleko jsme dospěli eh, k těm, mm, v té otázce mikročástic plastových. Tam zatím se snažíme dospět ke konci našich vnitřních eh, aktivit a diskusí, tak abychom s něčím předstoupili do konce května. Děkuji. Já vám děkuji, paní Kadenbach. Já děkuji. Já samozřejmě chápu, že všude tam, kde dojde k překročení parametru u látek, které jsou prokazatelně škodlivé zdraví, že se musí jednat okamžitě, bezodkladně a že musí docházet k zákazu používání či pozastavení pití vody, která teoreticky má být pitná. Já jsem ale se spíš tázala na to, že když máme nějakou chemickou látku, u níž nebylo ještě dostatečně prokázáno, že je zdraví škodlivá, například koroze, tam máme zatím zprávy, že k poškození zdraví nedochází a já bych ráda věděla, pokud Zda se to týká i tohoto typu znečištění a zda do budoucna bude muset český stát eh, přistoupit k těmto opatřením. Jsou ještě nějaké další otázky? Pokud ne, tak eh, má slovo paní Manfredy. Já bych k této konkrétní záležitosti předala slovo paní Clemento, která u tohoto návrhu vše řídila a koordinovala u té turbidity tam uznáváme, že se nejedná o parametr přímo související s lidským zdravím, ale znamená to přece jen, že může to tam být důležitý ukazatel, který se pojí s přítomností jiných látek a proto se domníváme, že turbidita by měla být kontrolována a monitorována, protože je tam ten potenciál škod ve zdravotní oblasti. Jak už Veronika zmínila, nejde nám vůbec o to, že by mohla nastat panika, případně, že by musel členský stát eh, pozastavit přísun pitné vody, pokud jde o mm, nějaký výkyv, eh, případně minimální překročení. Tam spíše jde o to, když se sejde Rada pro životní prostředí, aby to nějak doladila, aby přišla s rozumným návrhem na reakci členského státu. Děkuji, říká předsedkyně. Přejdeme k dalšímu tématu. Přístup k vodě pro lidskou spotřebu. Tady máme tři otázky. Paní Palmer, paní Kadezon Ruiz a paní Kadenbach. Tak paní Manfredy. Děkuji, paní předsedkyni. V této otázce pan Palmer odkazuje zejména na článek 13 návrhu. Tam se jedná o zavedení povinností členského státu zlepšit přístup k vodě obecně, ale počítá i s právem na přístup k vodním zdrojům pro zranitelné osoby, případně ohrožené skupiny obyvatel a táže se, jak daleko sahají naše ambice v souvislosti s tímto článkem. Já to uvedu tím, že zde řeknu, že celý návrh je koncipován s hm, tím, že ctí princip subsidiarity. Tady je třeba členským státům opravdu ponechat volnost, jak budou tento článek provádět a aby přistoupili tedy k takovým opatřením, aby už vše zapadalo do toho, co už v tom členském státě existuje. Rovněž, kdo jsou zranitelní občané, marginalizované skupiny obyvatel, u nichž se musí zpřístupnit pří, eh, voda, pitná voda. Tam je článek 8, který musí být vnímán v propojení s úvodním ustanovením 18 a já to zde přečtu doslovně. E, aniž by bylo porušeno právo členského státu na definici těchto skupin, je třeba, aby tato skupina při nejmenším zahrnovala nomádské skupiny, e, migranty a e, rovněž i Romy, Sinty a jiné skupiny obyvatel, které jsou usedlé na nějakém místě nebo nikoliv. Takto si to tedy komise představuje. Právní definice v tom hlavním textu, normativním textu v článku z nás. Tedy pak dáváme pouze obecný popis těch skupin. A nyní vám nastíním, v čem spočívá problém. V dneš- k dnešnímu dni po celé Evropě máme 23 milionů občanů, což je necelých 5 obyvatel, kteří nejsou připojeni k vodnímu zdroji. To nemusí znamenat, že nemají vůbec žádný zdroj vody, ale rozhodně nemají připojení k vodovodní síti daného státu a pak ty zranitelné a marginalizované skupiny. Tam naše statistiky, zdá se, vypovídají, že 16 tisíc až 2 miliony obyvatel. Tady vidíte, jak to je um, nepřesné. Tady se jedná údaje z agentury pro základní práva. Nemají přístup k vodě, tedy tyto počty. 75% bezdomovců nemá přístup k vodě. Téměř 2 miliony migrantů naráží na tentýž problém. Je tedy zcela jasné, že ono sice každý členský stát má právo si tuto skupinu obyvatel zranitelných nadefinovat, ale chtěli bychom, aby se jednalo o relevantní definici. Další otázka, paní Cabezon Ruiz. Paní Cabezon Ruiz upozorňuje na skutečnost, že tento návrh se žádným zásadním způsobem nesnaží řešit otázku toho, zda si občan může vodu dovolit. Máme už energetickou chudobu a zatím zde nemáme vůbec ani námět toho, jak zacházet s chudobou ve smyslu přístupu k vodě. Tady tento návrh, který komise připravuje, má podrobnosti, které jsou relevantní. My jsme se snažili propočítat dopady na dostupnost vody z pohledu finančního u domácností, které jsou pod úrovní chudoby a tam jsou zcela významné dopady a souvstažnost mezi přístupem k pitné vodě a informovaností eh, domácnosti. Odhadované náklady na domácnost na přístup vody pro domácnost se pohybují mezi 7 a 10 eury ročně. Nezdá se, že tady je problém. Tady jsou to otázky, kterými se zabývá konkrétně článek 9 směrnice o vodě to už není pouze pitná voda jako taková a jak víte, u e, přístupu k vodním zdrojům tam nemáme harmonizační opatření, kde by si členské státy měly ty ceníky nějak e, upravovat. Máme ale výměnu zkušeností, doporučených postupů, my to budeme bedlivě sledovat a zároveň i v rámci přeskumu fungování této směrnice, ale důležité je, aby každý členský stát měl manévrovací prostor, který zohlední národní specifiku při tvorbě ceníku a využívání vodních zdrojů tak, jak jsou k dispozici v té které zemi. Tedy mám-li odpovědět na konkrétní otázku, jaké mechanismy týkající se sociálních zásahů bychom rádi podpořili, odpovím, že nám připadá jako absolutně priorita, aby existovala dost eh, možností spolufinancování, zejména u zemí, kde máme vysoký poměr marginalizovaných eh, společenských skupin a k tomu máme statistiky, víme, kde máme tento typ populace a zároveň jsme zaznamenali, že právě v těchto zemích se už věnuje největší míra fondů soudržnosti v současném programovacím období na tyto cíle. A zároveň budeme vést dialog s členskými státy eh, k doprovodným opatřením, která zohlední přístup k vodě a zohlední možnosti přístupu k vodě těchto marginalizovaných skupin. A nyní ještě zodpovím na otázku paní Kadenbach. Její otázka souvisí se způsobem, jakým náš návrh reaguje na Evropskou občanskou iniciativu k právu na vodu a proč nedáváme záruku přístupu k vodě všem evropským občanům. Je pravda, že článek 13 hovoří o povinnosti členského státu zlepšovat přístup k vodě pro všechny a zajistit přístup marginalizovaným a zranitelným skupinám. Proč to formulujeme takto? My se pohybujeme v oblasti, kde zcela prokazatelně už existuje obecné povědomí o politickém právu. I když to možná není na chartě evropských sociálních práv, ale jak Evropský parlament, tak komise se shodly v Gotenburgu, že takové právo by mělo existovat pro každého občana. Zároveň však jsme se rozhodli, že směrnice o pitné vodě není tím správným nástrojem, aby se tak fundamentální právo z pohledu mezinárodních práv zavádělo právě zde. Zde si myslím, že spíše bychom měli eh, uvažovat o pomoci prosazování těch práv, která už máme. Architektura tohoto, této směrnice uvaluje povinnost na členské státy monitorovat, eh, zda občané přístup k vodě mají a pokud nějaká skupina jej nemá, jakým způsobem je mohou zlepšovat. Tedy pokud se to snad nezdá dosti stižádostivé z pohledu praktických opatření, tak eh, z pohledu politického je možné diskutovat, zda každý členský stát se dodatečně, dostatečně snaží. A my rozhodně jsme těmi, kteří se budou stát, hm, snažit stát na stráží toho, abychom eh, ten členský stát monitorovali, aby aby vše bylo sledováno. Ano, máme ještě dvě další otázky. Pane Palmere, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji. Nevím, zda se cítím přesvědčen těmito odpověďmi. To je článek, který je zde jádrem té směrnice. Ono to jde opravdu na kořen toho, zda to myslíme vážně. S tím, že chceme, aby každý člověk, každý občan měl základní právo na pitnou vodu. Všechny články by mohly být naplněny členským státem a přitom v praxi by nedošlo k žádnému zlepšení poskytování vodních zdrojů těm zranitelným skupinám. Mohli byste zjistit, o koho jde, mohli byste je informovat, i když oni to většinou vědí, že nemají přístup k pitné vodě. No a pak by ten členský stát mohl vyhodnotit možnosti, jak ten přístup zlepšit, ale v praxi by se pro život těchto marginalizovaných eh, jedinců nic nezměnilo, ať už se jedná o migranta, bezdomovce či někoho, kdo nemá trvalé bydliště. Já chápu, že zde záleží na subsidiaritě a že členský stát musí mít manévrovací prostor k tomu, jak to zavede. Ale pokud jste bezdomovec v Bruselu, v Paříži, případně přespáváte na londýnských ulicích a měl byste mít nárok na čistou pitnou vodu, tak tam by žádný manevrovací prostor být neměl. Tam by to právo mělo existovat. Proto mi dělá starost vágní formulace tohoto článku, že tam máme hovořit o nějakých marginalizovaných skupinách a že k tomu nic dále není. A konkrétně akce, které si eh, komise představuje, ve vztahu k tomu. Ono, já to vidím tak, že ten, ten seznam těch kroků lze naplnit a přitom v praxi se ani opít v životě těchto lidí nic nezmění. Paní Manfredy, odpovíte na komentář pana Palmara? Ano, děkuji. Já zde mohu pouze zopakovat, že zcela chápu emoce a i určitou frustraci a pohled pana, Man- mm, mm, pana Palmera a soucítím s ním, ale ten text se snaží vše vystihnout správným způsobem a rovnovážným způsobem ono potom je na, členským stát, na tom členském státě, případně na kolegiu, které se bude snažit eh, jít dál. I vy se můžete pokusit radu ovlivnit. Tady ale ono to konkrétně je podle mého názoru. Například eh, zlepšit přístup pro všechny. Já, co by občanka, bych se smála, když bych četla, že mají členský stát eh, povinnost zajistit přístup a důvody, pokud ten přístup není. Ten členský stát to musí zdůvodnit a díky tomu se dostaneme ke konkrétním údajům. O nich se potom může diskutovat z politického pohledu. Vyhodnotit možnosti zlepšení e, přístupu k vodě u určitých občanů a informovat je. Děje se to v členských státech? Víme, zda některý členský stát například informuje bezdomovce o možnostech, jak mohou čerpat eh, pitnou vodu z vodovodní sítě, jak mohou mít přístup eh, k vodě. To si myslím, že je ten správný první krok. My se obracíme na členské státu, státy, aby eh, vedli kampaň, aby eh, šířili osvětu, aby byla voda veřejně přístupná například ve správních a veřejných budovách, a že členské státy musí učinit vše, co je v jejich silách, aby zlepšili přístup marginalizovaných a zranitelných skupin a pokud tyto skupiny ten přístup k vodě nemají, tak je musí bezodkladně informovat o kvalitě vody, kterou používají a zakročit, pokud se jedná o ohrožení lidského zdraví. Ono já souhlasím, že to možná zní trochu utopisticky, jako taková utopie, ale oni souvisí s článkem 16, to je klíčový článek k přístupu k spravedlivosti, k právnímu řešení a tam se hovoří o právní osobě a združení. My už máme združení a ta se snaží uh, a já je za to chválím. Ty pomáhají bezdomovcům, minoritám, migrantům. Všechna tato združení mají možnost znovu proskoumat legálnost počínání státu. Já netvrdím, že přicházíme s nějakým dokonalým řešením, ale že zde vstupujeme do oblasti, do tématické oblasti, která si zaslouží mnohem více pozornosti a že počítáme i s vámi, aby ten výstup byl eh, přiměřený, stižádostivý a zároveň, aby naplňoval potřeby, které se od něj čekají. Já rovněž děkuji. Den, eh, ano, takže ještě už jenom dvě otázky dnešní diskuzi a jedna panem, pana Palmera, článek 14, informovanost veřejnosti a potom paní Karenbach, to se týká přílohy 2 a to je e, to načasování frekvence šetření. Takže paní Manfredy, vy si vedete výborně. Já se snažím přežít eh, Naštěstí jsem dostala hodně pitné vody. Tak, prosím. Já eh, eh, vždycky se snažím jak si Eh, ten obsah otázek. A tady pan Palmer se ptá, jak, je možné, jak by bylo možné lépe zharmonizovat eh, způsob, jak členské státy informují informují spotřebitele, zdali to, co my překládáme v té rekodifikaci, zdali dostateč, je dostatečné pro harmonizování informací. Takže je pravda, že v té rekodifikaci my tom rekastu, my to eh, tu odpovědnost eh, poskytování informací online podle článku 14 necháváme na volbě členského státu. A samozřejmě my tady mm, mm, některá neanticipujeme, zdali třeba členský stát nepověří dodavatele vody, často ano, často třeba jsou to eh, dodavatele vody, eh, mm, kteří jsou nějak propojeni s veřejným sektorem, někdy to je ministerstvo zdravotnictví, které mm, spravuje tu webovskou stránku a poskytuje informace. Takže my nevměšujeme se do otázky mm, toho uspořádání, ale chceme, zajistit určitou míru harmonizace, protože všechny členské státy musí zajistit, že informace podle eh, přílohy 2, eh, pár přílohy 4 budou k dispozici, že ty, ten typ, ten obsah bude stejný po celé EU a jak víte, kromě toho v článku 14 my předvídáme možnost, samozřejmě i hm, podle toho, jak budou probáhat, probíhat vyjednávání v radě, chceme, abychom měli prováděcí akty, které budou i specifikovat formu, ve které ty informace budou k dispozici online. Takže my jsme ochotní hm, to dále ještě rozpracovat, pokud, si, pokud budete mít za to, že to je nutné. Já myslím, že jsem již odpověděla i na otázku typ, jaký typ Eh, komunikačního kanálu, samozřejmě nejenom online, nejenom digitální, ale i na papíře, tedy na fakturách za vodu a podobně to určitě zůstane. Otázky? Ne? Takže můžete pokračovat. Děkuji, takže abych odpověděla na otázku paní Kadenbach. v zásadě ta se točí kolem toho, zdali komise bere dostatečně na zřetel novou klasi- ten fakt, že máme zde novou klasifikaci frekvence šetření. My to e, předepisujeme v rekodifikaci zdáli. To nebude znamenat eh, příliš velké náklady pro dodavatele vody, především pro ty malé. A zde mm, velice jasně ano, mm, zvýšená mm, mm, frekvence šetření, takže to by nám bylo doporučeno eh, příslušnou organizací, tedy abychom dělali více třeba eh, u, eh, my již máme směrnici, která upravuje param, které parametry, ale zde my, naše my jsme zjistili, že někdy, že mm, děláme toho málo a příliš pozdě, proto eh, VHO říká, že eh, bychom měli častěji provádět šetření, průzkumy, analýzy a dokonce i ti malí dodavatelé by měli alespoň desetkrát do roka provádět eh, ta šetření. Takže u velkých dodavatelů to doporučení je, ty, že ty kontroly denně by se měly provádět, jak víte. Eh, tady přejde, především jde o to, že musí respektovat eh, ty velice závažné parametry, ty škodlivé. A bereme do vědom, na vědomí poznámky vašeho výboru. Já tady nechci eh, poukazovat na některé členské státy, ale jenom řeknu, že to je téma k diskuzi. a je třeba nastolit správnou rovnováhu mezi ochranou lidského zdraví a zároveň vyhnout se mm, zbytečné administrativě. Potom je zde následná otázka, která je s tím spojená. Paní poslankyně se ptá, zda víme, že ten fakt, že máme mechanismus, prostřednictvím kterého by zde byla ta povinnost eh, těch eh, <clears throat> studií, eh, tříletých studií, tady to nepovede k dalším nákladům. Ona zmiňuje mikrosysteny v podzemní vodě a chlorid. Takže my jsme zavedli některé nové parametry což je mikrosystém například a e, většinou se vyskutuje velice vzácně, ale nicméně v zásadě začlenění těchto látek, to je mm, v souladu s architekturou celého návrhu, který stanoví, že vždycky bychom měli mít i přístup, který bude vycházet z rizika. E, to znamená e, zjištění některých potenciálně škodlivých látek Eh, a v, eh, v, v konkrétních eh, lokalitách, které se budou abstrahovat. A takže tam, hm, pokud v té specifické lokalitě to neexistuje, no tak potom ten dodavatel to nebude muset provádět. Nebude muset provádět tuto hm, tříletou povinnost. Takže tam my chceme hm, působí tedy holisticky a eh, vždycky tedy, ale samozřejmě podle lokality, eh, odkud ta voda je, abychom měli eh, dost velkou jistotu, ale když ta látka tam není, v té lokalitě se nevystupuje, tak nebude nutné pokračovat s monitoringem, to je evidentní. A teď v souvislosti s eh, otázkou, zdali to je zase ta frekvence kontrol, šetření. Takže ano, ty vaše další otázky, ty se týkají eh, frekvence eh, těchto analýz, tého, toho šetření, průzkumu a k tomu jsem se již vyjádřila. Jenom ještě bych doplnila, že jak víte, v návrhu říkáme, že máme tři eh, eh, mikrobiální mm, klíčové parametry, které třeba kontrolovat vždy, za každých okolností. Ano, to podle nás jsou ty nejvíce nebezpečné a právě u těch máme nulovou politiku, nulové riziko. Pokud je o ty ostatní, tak přítomnost látek je v příloze a je třeba to interpretovat s tím naším přístupem, který vychází z hodnocení rizik. Máme za to, že některé kalkulace eh, nám říkají, že mm, to bude znamenat eh, zvýšení nákladů pro dodavatele až o několik tisíc euro Eh, ročně, až 20 tisíc ročně, to je přehnané, ale protože eh, ta eh, často v té kalkulaci neberou do úvahy ty úspory, které očekáváme díky systému, který bude mm, se dá pro, po, v průběhu doby vyvíjet, bude více a více digitalizován a mm, bude to mechanismus, eh, který bude využívat tedy ty rychlá čidla a vlastně i se budou snižovat eh, reportingové požadavky na členské státy a bude tam větší flexibilita, kdy třeba ten dodavatel nebude muset monitorovat látky, které nebyly zjištěny, že by existovaly tam a podobně. Takže zhruba máme za to, že ten návrh eh, nastoluje dobrou rovnováhu a nebude znamenat nějaké další administrativní břemeno navíc. Děkuji, paní Karenbach. Chcete reagovat? Já myslím, že ještě budeme mít možnost o tom diskutovat později do detailu. Já chápu mm, část toho vysvětlení, ale teď ta klasifikace mm, a dodavatelů vody, ty velké, kde mají 50 tisíc obyvatel, které obsluhují, tak mm, takže mně se zdá, že to je příliš nízké. Já budu mít spoustu ještě dalších otázek k tomuto, k té klasifikaci, ale už asi na ty detaily není čas, je 12.12. Dobře, děkuji. Takže určitě o tom budeme mít další možnost diskutovat. Paní Manfredy, děkujeme že jste přišla a jste vždycky vítána a doufejme, že se zase uvidíme. A hodně štěstí, kolegové. Tím jsme uzavřeli dopolední jednání a sejdeme se ve 14.30 a čeká nás hlasování. Dobrou chuť.